Iniziamo anche... Dobré odpoledne. Zahájíme dnešní odpolední zasedání. Dobře, takže nejdříve na programu máme seminář o Evropském rámci pro hospodářskou soutěž a názorů s panem Michelem Kretánem. Nejdříve začneme se seminářem konkrétní pravidla pro potravinový řetězec. Eh, situace, ve které se nachází mnoho zemědělců, tak to bylo v eh, eh, usnesení Evropského parlamentu z ledna 2012. A na základě této zprávy potravinový řetězec, struktura a dopady. My jsme zaznamenali nárůst, pokud jde o nejistotu a pokud jde o investice v dlouhodobém horizontu ze strany zemědělců. Také jsme poukázali na to, že eh, ceny potravin, ty nejvyšší ceny platí koneční, konečný spotřebitel, ale to neznamená, že Eh, tyto dodatečné příjmy dostanou zemědělci. Eh, pokud je o reformu SZP, tak v tomto semináři se zaměříme na konkrétní pravidla pro potravinový řetězec nové společné změnské politiky. Je mi velkou ctí přivítat eh, prof, paní profesorku Katerin Delkun z Univerzity v Apran Del Centro Nazionale Francese per la Ricerca a pan Dobigel z francouz z, e, Ústavu pro výzkum. Takže nyní dávám slovo paní profesorce, eh, paní profesorce Del Cont eh, z Univerzity v Nantes. A potom předstoupí ostatní experti, dáme slovo členům komise, kteří se budou chtít vyjádřit. Takže prosím, paní profesorka Delkon z Univerzity v Nant. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Takže eh, smyslem této zprávy je analyzovat eh, stávající právo hospodářské soutěže v zemědělství. Chceme analyzovat eh, návrh nového nařízení o společné organizaci trhů a také ve vztahu k hospodářské soutěži. Z toho mají vzejít doporučení doporučení, která by měla zohlednit specifičnost zemědělství a znovu vyvážit eh, eh, potravinový řetězec. Jaké je naše východisko? Východisko je článek 42 smlouvy. Je to článek, kde se říká, že pravidla, která upravují hospodářskou soutěž, neplatí platí pro produkci zemědělských výrobků z přílohy 1, kromě opatření stanovených radou, která jsou určena, určovaná eh, radou i v následných krocích. Jinými slovy, východiskem je tedy tento článek 42, který potvrzuje specifičnost zemědělství a který také potvrzuje sociální funkci společné zemědělské politiky. A tato funkce musí být eh, brána v potaz při veškerém uplatňování pravidel hospodářské soutěže. Jakým způsobem byl tento princip, tato závada, zásada převedena do pravidel hospodářské soutěže v zemědělství. Prvním takovým projevem bylo nařízení 2662, které se týkalo uplatňování pravidel hospodářské eh, soutěže na zemědělské produkty. A toto nařízení do určité míry změnilo původní přístup článku 42, který říkal, že pravidla konkurence platí pouze v míře stanovené radou. Ovšem toto nařízení 2662 tuto logiku obrátilo tím, že říkal, že ze zásady jsou tato pravidla e, vstažitelná na zemědělství a pouze některé výjimky, které jsou uváděny, jsou přípustné. A toto obrácení logiky, tento nový systém, nový princip, princip výjimky, se nyní nachází nejenom v nařízení 2662, ale také v nařízení 1184 z roku, z roku 2006, které ho naradilo, a v, i v rámci stávajícího platného nařízení a také při celé interpretaci a uplatňování této výjimky komisí i soudním dvorem. V kostce můžeme tedy říci, že tím východiskem bylo uplatňování, které, o které mohla rozhodovat pouze rada, ale teď se to promítlo do pozitivního práva od, šed, od toho, toho 60, pravidla 2662, kdy naopak je z toho základní princip, na něž jsou uvalovány některé výjimky. O jaké výjimky se jedná. Jsou to výjimky, které se týkají postupů vyplývajících eh, z Národní organizace trhu, ale Národní organizace eh, trhu postupně mizí. Další výjimka. Dohody, které jsou nezbytné k eh, plnění cílu společné zemědělské politiky. A konečně třetí druh výjimek A to ty se týkají konkrétně eh, meziprofesních vztahů. Abych teď uzavřela eh, tento bod, můžeme konstatovat, že od roku 62 tato eh, politika hospodářské soutěže má svoji platnost a specifický režim zemědělství je omezen. Také vzhledem k tomu, že uplatňování těchto pravidel komisí a soudem je velmi restriktivní. Jinými slovy, z toho vznikla jakási funkční hierarchie mezi politikou hospodářské soutěže a, a společnou zemědělskou politikou. Přitom je to hierarchie, která v základním textu smlouvy není přítomna. Jaký je základní rámec? který máme eh, v novém nařízení 626. Jednak rozšířit stávající eh, pravidla, která jsou u některých oblastech jako ovoce, zelenina, tabák, víno a do určité míry mléčné výrobky na všechny sektory. A to zejména rozšířit ta pravidla, která se týkají eh, uznávání mezi profesních organizací, Eh, organizací producentů a konečně také upravení smluvních vztahů v oblasti mléčných výrobků, eh, což ovšem je již eh, obsaženo v jednom předchozím nástroji. Když se podíváme na profesní organizace, tak vidíme, že, že musíme věnovat pozornost zejména článku 106 protože tento článek 106D zavádí jednu novinku. Je tu eh, totiž uváděn zákaz držení dominantní pozice, což neexistuje ve společném právu hospodářské soutěže. Zakazuje se tady organizacím mít dominantní eh, pozici. Ovšem, právo společenství postihuje pouze zneužití dominantního postavení ne dominantní postavení jako takové. Takže tady máme ustanovení, které je v rozporu s právem společenství. Tento text je navíc ještě v rozporu s článkem 111, protože aby mohl být reprezentativní, tak příslušné organizace musí mít do určité míry dominantní postavení. A dále je to v rozporu s cíly, které jsou stanoveny v úvodním ustanovení 85, protože jedním z cílů tohoto textu je posílit koncentraci operátorů a posílit jejich vyjednávací e, sílu s dalšími ekonomickými subjekty. Pokud jde o Eh, smluvní vztahy, protože tam to bylo eh, validováno nařízením 261 eh, 2012, kde se hovoří o možnosti písemných smluv pro každou dodávku mléka. A ta pravidla hospodářské soutěže žádným způsobem nemodifikují ta pravidla, podle nichž se pravidla hospodářské soutěže uplatňují i na zemědělství. Znovu potvrzujeme zákl- platnost základních pravidel a e, zachování stejných výjimek. A je tu například s určitými výjimkami, jako třeba Eh, tato, to dominantní postavení. A pokud jde o pravidla hospodářské soutěže, která se vztahují na horizontální e, dohody, tak tady dochází k rozšíření toho, co je v pozitivním právu. To znamená zachování zásahu e, těch te, ohledně doložek týkajících se cen a pak eh, otázka opět dominantního postavení. Pokud jde o meziprofesní vztahy, tak eh, tady nedochází k žádným velkým inovacím, pouze rozšíření rozsahu působnosti některých výjimek na věci, které dřív původně se týkaly pouze ovoce a zeleniny. A lze konstatovat, že změny, které byly zapracovány, jsou relativně menší navzdory ambiciozním cílům, eh, které jsou uváděny v úvodních ustanoveních, to znamená posílení vyjednávací pravomoci, eh, vyjednávací síly a tak dále. Tyto změny vyvolávají určitý počet otázek, otazníků ohledně účinnosti těchto nových opatření ve vztahu k vytyčeným cílům. V podstatě se tím potvrzuje, že jak pol, primát politiky hospodářské soutěže nad politikou zemědělství. My jsme se snažili v první řadě navrhnout určitý počet doporučení, která mají několik cílů jednak znovu vyvážit eh, potravinový řetězec a dát eh, zemědělství určitou regulační funkci, to znamená, aby mohli zohlednit určité specifičnosti tohoto odvětví. Dalším cílem je umožnit, aby zemědělci a profesní organizace zemědělců se staly skutečně svéprávnými eh, subjekty tak, aby cíly článku 39 byly vnímány ve světle předchozích změn politiky, zemědělské politiky, ale také ve světle změn budoucích, které se do ní promítnou reformou. To všechno by mělo posílit soustažnost mezi texty a také soustažnost při uplatňování těchto textů, tak jak to dnes činí komise Evropský soudní dvůr. Naše doporučení tudíž zrcadlí jak stávající stav pozitivního práva, to znamená princip pravidla a výjimky, a také posílení účinnosti těchto opatření. Pozastavím se nad několika doporučeními které se týkají zejména pravidel hospodářské soutěže. Nejprve článek 144, což jsou výjimky týkající se cílu společné zemědělské politiky a zemědělců a horizontálních organizací producentských. Tady jsme navrhli prezumci um, souladu těchto doho- smluv s pravidly hospodářské soutěže. Jinými slovy, dohody a postupy zemědělců a jejich asociací musí být eh, považovány a priori eh, za takové, které splňují ehm, plnění cílu článku 39. Muselo by se dokázat, že nějakým způsobem ohrožují uskutečnění těchto cílů. Další doporučení k článku 144 by bylo zrušit zákaz dominantního postavení těchto organizací. Pokud jde o eh, meziprofesní organizace, tak jsme nenavrhli žádné zásadní změny textu. Ovšem, klademe si otázku o nutnosti eh, předběžného oznamování těchto dohod komisi. To je něco, co je otevřené, ale pokud to tam zůstane, toto předběžné oznamování, tak v podstatě zároveň pravidlo o výjimce eh, by mělo být tedy přijato určité pravidlo vynětí ve vztahu k pozitivním dohodám, které se považují za eh, v souladu s, s základními pravidly. A to by mělo být buď v základním aktu, anebo by to mělo být eh, součástí určitého režimu eh, výjimek. Ale jinak by v podstatě docházelo k jakémusi samohodnocení dohod, mezi subjekty. Pokud bychom přijali takovýto modul, model výjimek podle kategorií, tak považujeme za velmi důležité potrhnout, že takový eh, režim výjimek by vlastně spadal pod eh, kompetenci eh, rady na začátku článku 42 smlouvy, kterým se říká, že je potřeba určit, do jaké míry platí pravidla hospodářské soutěže i pro zemědělství. Takže to je článek 42 smlouvy. A konečně opět ke meziprofesním eh, nám tady se hovoří o zohlednění některých krizových situací. Kdyby eh, měla existovat situace reakce a to relativně bezprostřední v kritických krizových situacích, jako tomu bylo v nedávné době, třeba v minulé, minulý rok v oblasti ovoce a zeleniny. Další doporučení, které považujeme za zásadní ve vztahu ke 144 a 145, čili pravidla konkurence vážící se k dohodám, to je zrušení povinnosti dohod eh, teda, tedy zákaz dohod ohledně dohodování cen. Protože velmi dobře to bylo možné v rámci společné zemědělské politiky, která se spolehala na eh, předepsané ceny. Ale i když ještě existují některé předepsané ceny, již neplní stejnou funkci eh, vedení trhu orientace naopak jsou v podstatě již nepotřebné, jsou přímo v rozporu s potřebou eh, hájit eh, a chránit eh, cen, tvorbu cen. Takže ať už jsou to horizontální dohody nebo vertikální, považujeme za důležité zrušit tento zákaz. A Evropské právo v této oblasti je přísnější než americké, to chci eh, zdůraznit. Podle stejné logiky bychom měli zrušit, abychom eh, byli konzistentní, i eh, otázku zákazu dominantního postavení, ale to, o tom už jsem hovořila. A konečně, protože myslím, že už jsem vyčerpala svůj čas, otázka smluvních vztahů. Články 104 a 105 týkající se mléka vycházejí rovněž z pozitivního práva s ohledem na nařízení z roku 2012, ale bylo by zajímavé zamyslet se nad eh, tou formalizací smluv písemnou formou. Chceme dosáhnout transparentnosti vyjednávání. Ale jestliže cílem tohoto závazku písemných kontraktů je vyvážení smluvních vztahů, tak by bylo poměrně rozumné, aby, ta, aby to bylo rozšířeno na celý sektor. Čili toto vyvážení nemůže být omezeno pouze na sektor mléka. A bylo by proto zajímavé zamyslet se nad zavedením pravidla, které by předpokládalo povinnost uzavírání písemných smluv pro celé odvětví. A závěrem můžeme konstatovat, že politika hospodářské soutěže, tak jak je uplatňována v zemědělství, by měla odrážet specifičnost tohoto sektoru, spíš než ji eh, vymazávat. A další závěrečnou poznámkou je, že jedině legislativními kroky můžeme eh, ospravedlnit uplatňování pravidel hospodářské soutěže na zemědělskou produkci, a jedině změna legislativních pravidel by mohla ospravedlnit i změnu interpretace výjimek ze strany komise a ze strany, ze strany soudního dvora. A takže závěrem stojí za to říct, že aby článek 42, aby mu byla navrácen, aby mu byl navrácen jeho původní význam, abychom vrátili tomuto článku celý jeho rozsah a smysl, měli bychom se ve skutečnosti zamyslet i nad celkovou architekturou uplatňování těchto pravidel v zemědělství. To znamená nahradit eh, nařízení 1184 2006 to je to, to nařízení, které už tímto způsobem vlastně není ospravedlnitelné a jedině jeho, eh, jedině takový přístup by mohl přivodit skutečnou změnu a vzít potaz specifičnost zemědělství. Grazie. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, paní profesorko Catherine Delcon z Univerzity v Nantes. Eh, zdá se, že náš eh, pan zpravodaj to považuje za zajímavé. Je velice důležité vyslechnout si eh, názor našich partnerů z tohoto prostředí vysokých škol. A nyní přistoupíme k první výměně názorů. A předám tedy slovo těm, kteří se chtějí vyjádřit a potom zase vrátíme slovo eh, paní profesorce. Děkuji. Chci poděkovat celému týmu, který stojí za touto práci, která nám byla představena. Myslím si, že bylo řečeno otázka práva hospodářské soutěže v zemědělství. To je ústřední bod reformy ZP, když se o tom moc nehovořilo v prostředí, kdy chybí peníze, máme méně peněz pro řízení trhu. Bychom měli upravit regulaci tak, aby tu byly, byla určitá kompenzace nedostatku veřejných prostředků. A já si odnáším z toho, co tu zaznělo, že právo uplatňované na zemědělství je restriktivnější než eh, tak, jak to je obecně s eh, právem hospodářské soutěže. Tato doktrína vychází z jedné z eh, pionýrských politik společné zemědělské politiky, kdy jsme se snažili Eh, chránit příjem zemědělců a určitou úroveň zemědělství, tuto politiku, ale těch předepsaných cen už jsme opustili směrem k politice tržní. Mám pocit, že to je přístup, který jsme přijali již před dlouhou dobou. A tomu se musí eh, to není něco, co se týká specificky hospodářské soutěže nebo zemědělství ale měli bychom alespoň na toto odvětví uplatňovat stejná pravidla jako na zbytek trhu. Eh, myslím si, že ta specifičnost zemědělství je právě to, že je často velmi eh, rozptýlené ve vztahu ke svým klientům. Je fragmentární a Teď je otázkou, jestli chceme, aby soukromá iniciativa, iniciativa zemědělců mohla nahradit veřejnou politiku. Pokud ano, pak je zapotřebí dát zemědělcům prostředky a čím jsou větší, tím je důležitější, tím je to důležitější. Nejde jenom o odměňování eh, zemědělců, ale musí být také určitou možnost, aby protože když se podíváme na to, co se v některých sektorech stalo, třeba v odvětví cukru, když se ceny propadly po reformě 2006, tak eh, nakonec spotřebit, se spotřebitelem se zacházelo stejně jako s producentem jak producent, tak spotřebitel byli penalizováni tímto systémem. A já myslím, že my nechceme postihovat ani spotřebitele, ani zemědělce. A proto si myslím, že bychom měli jít tím směrem, který, který nám doporučují odborníci, které tu dnes máme jako hosty. Děkuji. Děkuji, Michely. Pan Ošlin, paní Jäger, Martine. No, děkuji. Já se domnívám, že to tím jádrem je to, že návrhy komise tady vůbec jsou, nedostoj, nedostoj, jsou tady v této oblasti nedostačující a že pro branži zemědělství je zapotřebí zvláštního práva hospodářské soutěže. To naprosto mohu podpořit. A musím říct, že z jednání, co se týče balíku mléka, už dneska dopoledne, tak tady mě udivilo to, že se argumentovalo právem soutěže a říkalo se, ano, zemědělci se nesmějí vázat pouze třeba 3,5% na celkové množství. A já jsem říkal, no jo, ale když na druhé straně mají mlékárny koncentrace, která představuje více než dvojnásobek, tak proč omezovat výrobce, proč omezovat farmáře? A potom, když se podíváme ještě o stupeň dál, tak to platí také pro obchod. A tady skutečně bylo vidět, že v tuto chvíli se dostává do, zemědělec do klece, ve které vůbec by neměl být, protože tím pádem nemá možnosti vlastního jednání. E, tady je, že jsou zákazy stanovat ceny tak to mě zvlá, přijde velice zvláštní, nebo k čemu je taková smlouva, když nemá možnost jako výrobce stanovit své a navrhovat své ceny. A tím pádem pro ty, kteří jsou v takovéto organizaci, eh, že to mohou potom prokázat, že takové jednání má úspěch. To jsou věci, které prostě nejsem schopný pochopit. Co se týče ten závazek smluv, i to byl taky předmětem sporu kolem mléčného balíku, když členské státy říkali, že to je věc, kterou budeme dělat dobrovolně. To znamená, nechtěli se zavázat, ale říkali, že to budou dělat dopoledne, i to, eh, dobrovolně. Ale i to je třeba říci nahlas. Protože jestliže toto se projevuje pouze v určité části branže přijímat takovéto závazné smlouvy, tak to potom je už otázné. A důležité je, abychom při jednání eh, o společné zemědělské politice v těchto bodech, tak pokud se nám podaří to ty věci prosadit, tak to bude dobré. Ovšem, ono, Tady je ovšem třeba jednat také s komisařem pro soutěž, protože toto je věc, která se týká vlastně celé komise. A já mám trošku dojem, že komise tady spíš by chtěla, tak říkajíc, přišroubovat zemědělství a právo soutěže se vždy míní pouze z pohledu spotřebitele, tedy a tak, aby spotřebitel pokud možno na konci měl možnost, tak říkajíc, levně nakupovat ale ne, nedáváme právo hospodářské soutěže těm, kteří jsou z druhé strany výrobci, totiž výrobcům, a tím pádem tady existuje nevyváženost. A mě e, to opět udělalo právě v případě mléka, že i to maličko, co už jsme měli u mléka, tak už to kritizovali tito a kritizovali ho dopady na trh. A to je pro mě nepochopitelné. A tady mám pocit, že skutečně je třeba, aby jednali komisař pro zemědělství a komisař pro soutěž. Prostě není možné, aby tento záměr byl, tak říkajíc, zbržděn z jiného místa. Ano, děkuji. Děkuji, Martine, paní Jäger a Megines. Elizabeth. Děkuji mohou naprosto plynule navázat. Ta diskuse dnes dopoledne opět velice zřetelně ukázala, že na jedné straně se vyslovujeme pro liberalizaci v mnoha oblastech a máme ji taky v mnoha oblastech, ale přesto na druhé straně, když se jedná o určité problémy, tak v tu chvíli už si říkáme, ano, kde, je, kde jsou možnosti, které které máme v liberalizaci, ale kde tedy jsou možnosti naopak vytvořit určitý rámec, určité regulátory. Pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak bylo řečeno, že právo soutěže je nad právem zemědělství, to znamená, že dostali jsme se do oblasti liberalizace a naše stará pravidla v zásadě už neplatí. A další, co bylo řečeno, je to, že zemědělci mají být skutečnými aktéry v rámci soutěžního rámce. To, a respektive v budoucnosti musí být aktivními účastníky tohoto systému hospodářské soutěže. Ale jak, co s tím? Ten balík mléka a celá ta debata o mléka, i když znám, se, i když se podívám na pozici Spolkové republiky, tak si říká, že my to nechceme, nechceme to dobrovolně, uspořádáme to radši sami, budeme to utvářet radši sami. Uh, a tady zaprvé bychom se měli zamýšlet z našeho pohledu na to, že bychom vytvořili seznam neférových a zneužívajících obchodních padník a stejně tak smluvních závazků. A to bychom, nad tím bychom se měli zamyslet my tady v našem výboru. Tedy co je neférové. A za druhé, když se říká, že zemědělci by měli být aktéry, tak v takovém případě musí mít právo být aktéry. A balík, mléčný balík toto právo nedává v té míře, jak by to bylo zapotřebí. Bylo by možné, a to také bylo naznačeno z naší strany, bylo by možné eh, požadovat takový právní rámec, ve kterém by veškeré zásadní právní otázky práva smluvního, to znamená dodavatelské podmínky utváření obchodních vztahů mezi podnikateli, skutečně měl jas, přiná, kdyby přinášeli jasné evropské řešení, kde při realizaci v národním právu by, se to, by to musel přijmout, přijmout každý členský stát. A co se týče otázky ochrany spotřebitele, tak tam to možné bylo, tam bylo možné to takhle provést. A pokud chceme mít cestou liberalizace a tento a toto usnesení je takto připraveno a to budeme potřebovat, tak v takovém případě budeme potřebovat i takovýto rámec zde, tedy aby bylo dáno, jaké možnosti můžeme poskytnout dát výboru pro zemědělství do rukou tak, aby veškerá uskupení aby, byla, aby, aby, byla do, aby, aby bylo dosaženo všech těch záměrů, které, respektive všech těch uskupení, které jsou v tomto potravinovém řetězci. Ano, děkuji. A Maria Gines a potom Agňo. Marie. Um, děkuji. Já děkuji expertům za velmi zajímavou prezentaci. Myslím, že musíme eh, probrat všechny ty body týkající se práva soutěže ve vztahu k zemědělství. A podporuji to, co říkal Michel Dantan ve vztahu k těmto záležitostem. Dovolím si obecný postřeh. A to souvisí s tím, co řekl dnes dopoledne pan komisař, taky se zasedáním kterému jsem předsedala přes oběd eh, ohledně různých obchodních postupů. Já se trošku bojím, že my tady sice na jedné straně reformujeme CMO, ale na straně druhé v komisi jsou určitě, určitě subjekty, které na tom pracují. Parlament se na tom přímo nepodílí. Do června bude zpráva a na konci letošního roku, když by naše práce měla být skončena, najednou bude ještě víc práce. A expert, který s námi hovořil přes oběd, říkal, co se děje v členských státech a je velmi zřejmé, že členské státy mají problémy s některými nekalými praktikami, některé šly cestou soft law, ale tady se nám jasně říká experty, že potřebujeme skutečnou legislativu. A e, orgány pro konkurenci, včetně příslušného DG, si to však nepřejí. Takže to je taková dost otevřená otázka. Jak budeme pokračovat, když jsme si vědomi, co se odehrává, co se děje? Ale jak fungovat, aby to mělo nějaký dopad? Myslím, že musíme jít stejným směrem, tak abychom měli vliv na úvahy komise. Já chápu, že Michel Barnier, pan Čološ a jak se jmenuje ten třetí komisař, pan Tajany, který se na tom podílí a akceptují, že mají dobrou vůli, že chtějí přijmout kroky. Ale i tak chci vědět, jakou roli v tom budeme hrát my. Esatto, grazie Mariad. Děkuji. Paní McGuinness a nyní pan Stuart Agnew a potom místo předseda. Panel, two of which specific... Mám pár dotazů. Některé jsou specifické pro Spojené království a další jsou obecné. Když se podívám na naše odvětví cukru, tak vidíte, že vlastně dvě organizace mají dominantní postavení. National Farmers Union, Union je jediná, která vyjednává za eh, pěstitele a British Sugar má zase monopol na rafinaci cukru. To jsou dva případy dominantního postavení. Ale výsledkem není nic skandálního. Lidé si to kupují a nikdo neprotestuje eh, na ulicích, eh, že by to stálo nějak nekřesťanský moc. Takže můžete nám říct, že toto uspořádání neohrozí tato legislativa? Co to vlastně znamená dominantní? Nad 50% trhu? Má na to někdo nějaký názor? A co když by tato legislativa převážila nad eh, naší vlastní komisí pro hospodářskou soutěž? Měla by významnější eh, účinnost a bude to mít stejný efekt ve všech členských státech navzdory tak velkým rozdílům v cenách a struktuře národních trhů? Grazie Agniu, Josebové. Děkuji, pane Agniu. Pan místo předseda, pan Josebové. Ano, já chci na úvod rovněž poděkovat týmu Univerzity z Nantes za práci, protože opravdu to vrhá na celou věc zajímavé světlo, když tady pracujeme na eh, tomto textu. Takže jsou to konkrétní návrhy a je to pozitivní. Myslím, že dnes jsme v eh, naprosto překvapivé situaci, kdy na jedné straně vidíme útoky, odsouzení a na, jako tomu bylo nedávno pokud jde o producent. Pokud šlo o čekanku, producenty čekanky, to byl mm, skandální situace a e, na druhou stranu jsme teď v situaci, kdy jsme tady v parlamentu ve zprávě, která byla odhlasována na plenárce, jsme odsoudili, že ta přidaná hodnota přichá se přechází spíš směrem k transformaci velkých obchodů a tak dále. Ale legislativa je zablokovaná a vůbec nám nedomož- neumožňuje eh, vystoupit z té eh, situace, v níž se nacházíme. Když se podíváme na první text 62, myslím, že bychom mohli jít až k římské smlouvě z roku 57, do doby, kdy ceny byly stanovené uměle, kdy byla určitá vůle povýšit příjem zemědělců. Teď už eh, se situace změnila, ale římskou smlouvu pořád máme. Takže to je základní reference. Nová ekonomická pravidla musí eh, dbát na to, aby byla v souladu s římskou smlouvou. Čili ty různé modifikace o kterých jsme hovořili, včetně těch, o kterých eh, hovořil Michel Danta, ty naráží teď na určitou rezistenci a myslím, že musíme mít silnou pozici v Evropském parlamentu, bude potřeba jasným způsobem postoupit před, abychom zajistili, že politika bude ucelená a že rozpočtová politika bude následovat politiku ekonomickou. Jinak to odnesou zemědělci a celá ta reforma bude jen pro ty velkovýrobce nebo velko, velkodistributory a nikomu jinému při, nic dobrého nepřinese. Děkuji vám, pane Bové. Děkuji také všem, kteří se dosud vyjádřili. Pokud se nikdo další nehlásí, tak eh, dám slovo našemu eh, hostovi, paní profesorce Delkont. Takže paní profesorko, vám děkuji. A děkuji také panu profesorovi Janarelli. Eh, takže prosím, máte slovo. Eh, takže první odpověď, pak dám slovo eh, kolegům ohledně toho, jak můžeme zdůvodnit omezení práva asociace, to znamená práva sruč, združování producentů. Máme tady článek 106, kdy zakazujeme dominantní postavení, ale tedy kromě toho, že je to v rozporu s eh, komunitárním právem, je to také v rozporu s eh, cíly. Ale omezení možnosti združování zemědělců by. Jde o to, jestli to nevede skutečně ke strukturální koncentraci nebo ne, jestli to není určit, do určité míry tendence, která je také v rozporu s rozvojem venkova, kde cílem je zachovat určitou pluralitu, rozmanitost. To je jedna z věcí, která nás překvapila. Zvláště proto, že kontrola koncentrací je poměrně pozitivní ve vztahu k těm velkým strukturám, které už jsou v dominantním postavení. Takže to je další paradox. A pokud jde o zemědělství a konkurenci, tak my se tady nesnažíme říct, že by zemědělství mělo, zemědělství mělo stát úplně někde stranou pravidel hospodářské soutěže. Ale jenom jde o to umožnit na vertikální a horizontální úrovni zemědělcům se združovat to by respektovalo základní princip hospodářské soutěže. To znamená umožnit jim mít rovnocenou sílu, rovnocené postavení, transparentní eh, podmínky, aby byli schopni dosáhnout na trh. A to je konec konců minimální předběžná podmínka konkurenčního trhu. To není nic neopodstatněného, to není žádná výjimka. To je prostě ekonomická realita. A poslední poznámka předtím, než dám slovo kolegům. Když řekneme, že zemědělství je ekonomický sektor, to je pravda. Ale je to ekonomický sektor, který plní i sociální funkci, která není pouze produkce a směna zboží. I když to není ve smlouvě, tak zemědělství umožňuje v první řadě také eh, eh, realizovat právo obživy každého občana. A zemědělství v tomto smyslu musí mít zvláštní zacházení. Má také environmentální funkci, funkci krajinotvornou. Nemůžeme k tomu přistupovat jako k čemukoliv jinému srovnávat produkci mléka s produkcí ropy. To je úplně něco jiného a je to každopádně něco, co se liší od jiného zboží. Takže to je ještě další zdůvodnění k tomu, abychom uplatňovali právo hospodářské soutěže na toto odvětví specifickým způsobem. Prosím, pane Jana Rely. Dobře. Já bych chtěl zareagovat na položené otázky na to, na co se zeptal pan Stuart Agnew. A to, když hovořil o cukru. Ta otázka, kterou pan Agnew položil, nám umožní, aby jsme si vyjasnili eh, smysl našeho příspěvku a dokumentu, který jsme vám předložili. Především, protože si musíme uvědomit jednu věc. A to je vlastně ta objektivní realita. My vycházíme z té myšlenky, že zemědělci jsou eh, hospodářskými subjekty, které, kteří jsou mnohem eh, slabšími subjekty v porovnání s jinými, protože jejich trh není pružný. Během několika let jsme se snažili reagovat na tuto slabost a uplatnit cenovou politiku. Vždy s ohledem na e, problém toho, že stroskotalo e, mnoho trhů vzhledem k pádu trhů. Takže ten jednotný nástroj, který je identifikován pro ochranu zájmu zemědělců, byl zahrnut do struktur, které slouží k tomu, aby ta smluvní povaha jednotlivých partnerů byla vyrovnána. A abychom vyřešili problémy všech těchto stran, tak bychom tam vložili tuto otázku, která, se, eh, která spočívá ve zneužívání dominantního postavení, protože eh, ty podle článku 102 eh, smlouvy, pokud je hospodářskou soutěž, tak tam se zakazuje zneužití dominantního postavení, ale eh, neznamená to, že by evropský podnik nemohl dosáhnout dominantního postavení. Takže tady to je taková paradoxní situace, protože v zemědělství tím pádem není možné mít dominantní postavení. A to, eh, co řekla paní Del Cont, je to, že bychom tedy mohli podpořit eh, územní strukturu, která by tím pádem zahrnula zemědělskou politiku. A pokud máme starosti se s neužitím dominantního postavení, tak je paradoxní, že chceme zároveň zabránit tomu, aby byly vytvořeny organizace producentů. Co se musí učinit, je, abychom, když hovoříme o disciplíně antitrust, tak abychom to nezaměňovali se disciplínou antitrust na komunitární úrovni, protože ty národní úřady musí také uplatnit komunitární disciplínu, ale také musí uplatnit e, vnitrostátní disciplínu. A když se vrátím k tomu, co zde bylo řečeno, co řekl pan předseda, Eh, pardon, co řekl pan poslanec ohledně cukru a Spojeného království. Pokud by došlo k dominantnímu postavení na evropské úrovni, tak bychom se nacházeli eh, v situaci, kdy bychom chtěli uplatnit právo hospodářské soutěže na evropské úrovni. Pokud k této situaci nedojde, protože se eh, nacházíme v situaci jevu, který souvisí pouze se Spojeným královstvím, no tak v tomto případě se musí uplatnit eh, disciplína eh, pravidla hospodářské soutěže, které jsou tedy pro Spojené království. A pokud jde o pravidla hospodářské soutěže v Evropské unii, tak tady to se jedná o anomálii, pokud bychom chtěli uznat eh, organizace, které by eh, měly eh, dominantní postavení, protože toto by vedlo ke diskriminaci v rámci individuálních subjektů, podniků a také pokud jde o asociace producentů. Vycházíme tedy z té myšlenky, která tkví v tom, že v zemědělství musí požívat speciální péče, což umožní chránit producenty a nacházíme se tady eh, u legislativního návrhu, který přistupuje k zemědělství, k eh, producentským organizacím, které jsou jedinou reakcí zemědělců na situaci, protože pokud je o ceny, tak zemědělci tam nemají žádnou šanci, tak je to jediná možnost, aby se eh, mohli združovat a aby mohli zastávat dominantní postavení. Jaká by tady mohla být možnost? A to, že producentská organizace, která by byla silnější, tak by mohla stanovit zvýšení cen v poslední instanci. Ale to není platné, protože dnes není to možné, protože se nacházíme v situaci, kdy zemědělský sektor je oslaben, že existuje rozdíl mezi konečnou cenou a výrobní cenou, protože tam existuje ten zprostředkovatel a e, tento eh, zprostředkovatel. Takže tady je potřeba zasáhnout. Eh, pokud jde o ten vztah asociace, což by mohl být subjekt a z hospodářského hlediska či trhu, by eh, mohl hájit primární odvětví vůči této obrovské síle, kterou má průmysl ze smluvního hlediska. Potom samozřejmě veškerý tento systém může být kontrolován, aby se zabránilo tomu, aby to bylo něco, co by bylo na újmu eh, spotřebitele. Děkuji vám, pane eh, profesore Janarelli, děkuji také paní profesorce Delkont, děkuji celému týmu, děkuji za váš eh, příspěvek. Pokud se někdo další hlásí, ano, chcete se vyjádřit? Pan Bodigel, prosím, máte slovo? Ano, jenom drobná reakce. k jedné věci, kterou eh, zmínila, myslím, že německá zástupkyně týkající se smlouv, kdy řekla, že smlouva by měla být eh, regulována, eh, no, platněna na celoevropské úrovni. Já chci zmínit diskuze, které jsme vedli právě o této otázce smluvních vztahů. Za prvé, chci říci, že jedinou novou povinností v tom nařízení je skutečnost, že jsou písemné smlouvy. Už existují jinak smlouvy, které jsou upravovány národními pravidly, ale my jsme si rovněž kladli otázku ohledně přidané hodnoty těchto smluv a té, toho, co by se do nich mohlo dát. A zatím se skrývá skutečně fundamentální otázka, protože eh, filozofie smlouvy by mnoho neznamenala, kdyby ty eh, informace, které tam jsou, nepodléhaly eh, určitým možnostem i eh, dohledu a sankcí soudního charakteru. To znamená, můžeme tam dát určité požadavky, které jsou závazné, věci, které musíme do textu dát, ale pokud zatím nebudou žádné skutečné právní postihy, tak to bude mít jen malou, malou uh, skutečnou hodnotu. Děkuji. Bene, abbiamo completato. Eh, děkuji vám všem. Eh, děkuji za vaše příspěvky. Myslím si, že si zasloužíte aplaus. Děkuji. Dobře, dámy a pánové. Nyní budeme hovořit o bodu e, číslo 15. E, je to zpráva paní Sandry Kalniete. Zdá se, že komise se chce vyjádřit? Ne? Dobře, tak to je to lepší. No, il ne vole pas intervenir. S'il veut intervenir, naturellement, c'est... Ano. Takže... Anticipiamo il punto quindi. Dobře, bod 15. Zavedení rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020. Navrhovatelka je paní Sandra Kalněte. Je to první výměna názorů. Eh, tady se jedná o ten eh, program eh, Horizont 2020. Takže tady se počítá s významným nárůstem, pokud je o výzkum a inovaci v zemědělství. Takže výzkum a inovace v zemědělství je dnes eh, velmi důležitá, protože hlavním cílem je znečišťovat méně a vyrábět více. Máte slovo, paní Kalniete, eh, dávám vám slovo a potom pan Basku. Sandro, máte slovo. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es gribu teikt, ka program... Dobrý den, zaprvé bych chtěl říct, že program Horizont 2020 je velice důležitý. Tento program e, schrnuje všechny výsledky zkoumání. A bez tohoto řešení bychom nebyli schopni v Evropské unii dodat, dosáhnout silné integrace a naše konkurenceschopnost by byla špatná. A z toho důvodu považuji za velice důležité to, aby kapitola programu Horizont 2020, o které dnes budeme hovořit, se soustředila především na zlepšování globální konkurenceschopnosti evropské biovýroby. Celkově Prostředky v horizontu 2020 jsou určeny pro realizaci tří základních cílů. Prvním z nich je výzkum, výzkum v následují vyvážené zemědělství, bezpečnost potravin, eh, zkoumání moře a technické, technický, technický výzkum a hospodářství Celkem se na to používá 4,7 milionů eur. Tedy tyto prostředky jsou již tak říkajíc určeny, jsou alokovány a tyto peníze zem, nemohou používat vědci z jiných oblastí. Je to určeno pro zemědělství. A chtěla bych zdůraznit, že zde se aplikuje multidisciplinární přístup u všech, důlež- u všech těchto vědeckých programů. Je to důležité. Důležité je, aby výzkumná střediska v Evropě spolupracovalo pokud pracují ve stejných oblastech. A z toho budeme profitovat my všichni. V současné době žijeme v situaci, kdy poptávka po potravinách na světě vzrůstá. Potřebujeme neustále více zdrojů přírody pro výrobu potravin. A z toho důvodu není možné akceptovat to, že bychom 30 veškerých potravin, které se vyrábějí v rozvinutých zemích, aby se prostě 30 vyhazovalo. A na vyřešení tohoto problému potřebujeme komplexní přístup. Potřebujeme kompletní přístup, který bude vycházet z vědeckých poznatků. Chtěla bych vaši pozornost soustředit na to, že komise předpokládá provádět a podporu, respektive podporovat socioekonomický výzkum týkající se biologických a našich potravin. Jde o vytvoření modelů a vypracování takových systémů, u kterých se pak zjistí, jaké dopady budou mít na rozvoj společnosti a na, také, také na ekologii. Jak vidíte, jsem tedy velice odborná. Budu spolupracovat se stínovým referentem a jsem přesvědčena o tom, že všichni budeme spolupracovat pracovat velice profesionálním způsobem a vypracujeme vyvážené stanovisko. Vypracujeme vyvážený názor, se kterým budeme moci podpořit také, ze kterého budou moci profesovat také naši kolegové z výboru ITRE. Děkuji vám a jsem zvědavá na vaše názory. Państwa, otwieramy dyskusję. Dziękuję Pani Poseł za prowadzenie. E, děkuji a otevírám diskusi k tomuto vystoupení. Paní Poseł Lajnos. V tuto chvíli už také se hlásí první. Ano, děkuji, pane, děkuji za prvé za představení tohoto stanoviska, respektive rámcového programu už jsem jednala s různými univerzitami a bylo mi jasně signalizováno, že jsou z toho velice nadšení, že budou moci spolupracovat přes hranice států, ale problém přitom je obrovská administrativní zátěž pro univerzity. A zde se domnívám, že bychom měli mít na zřeteli také to, že pokud chceme do tohoto výzkumného programu involvovat univerzity, tak tady bychom také měli zjednodušit administrativu, jako jsou formuláře žádostí a podobně, neboť víme, že výzkum žije právě z toho, že může pracovat otevřeně, kreativně a ne pokaždé, když se startuje nějaký v takto vede k úspěchu, neboť výzkum znamená také odvažovat se do teritorií, která nejsou ještě známa a tudíž nelze garantovat, že to nebude slepá ulička. A z tohoto důvodu je třeba mít na zřeteli toho, abychom tedy nebyli až příliš přísní protože v takovém případě bychom eh, zamezili některým možnostem výzkumu rozumí se samo sebou, že potřebujeme mít kontrolu nad penězi, které vydáváme jako podporu a musí to být také zdůvodněno. Ale musíme teda najít takové předpisy, které budou flexibilní a pro zemědělství je velice důležité to, aby v rámcovém programu vy, aby viděli, že zde jsme nejenom ve fázi výzkumu, ale také ve fázi inovací a transferu, tedy jakým způsobem trans, transferujeme to, co bylo zjištěno za evropské peníze. Já také by se to dostalo do praxe. A právě tento most najít, ten je velice, to je velice těžké. A potřebujeme-li Znamená to tedy, že potřebujeme daleko více propojení mezi výzkumem a praxi, neboť ne vše, co je výzkum, má přímý dopad na praxi. To znamená, je někde zapotřebí ještě eh, zap- včlenit do tohoto řetězce vývoj, tedy nejenom výzkum, ale také vývoj a potom inovace a, a, a praxe. A tedy pokud do výzkumu dáme více peněz, budeme z toho více profitovat, protože před zemědělstvím stojí celá řada nových úkolů. Víme více věcí, protože víme, že potřebujeme nové technologie, že potřebujeme nové inovace a to vše s velkým cílem. tedy musíme těch velkých cílů dosáhnout s menším, s menším množstvím prostředků. Děkuji. Nie ma więcej zgłoszeń. Bardzo proszę. Kdo se ještě hlásil, prosím? Prosím. Já se mluvám. Myslím, že všichni připouštíme, že potřebujeme více vědomostí v zemědělství. Ale už teď máme hodně znalostí, ale bohužel se nedostávají až k zemědělcům. Musíme také udělat vazbu mezi výzkumem a předáváním toho, těchto informací zemědělcům samotným. A ještě po další postřeh, vím, že univerzity jsou nadšené možností těchto prostředků, ale trošku si říkám, že by se z toho mohlo stát jakési průmyslové odvětví, mít rozpočet, výzkum, aniž bychom se skutečně zaměřovali na to, pro k čemu ten výzkum je. A říkám to věřte mi, že to ří, neříkám jen tak, trošku vím, o co jde. Děkuji teraz paní posel Hans Garcia. Bardzo proszę paní posel. Eh, eh, děkuji, že mohu se nyní vyjádřit po paní McGuinness, protože si myslím, že má opravdu eh, pravdu. Existuje tady riziko, že se ztratíme v těch znalostech a nebudeme ty znalosti, nebudeme schopni tyto znalosti převést do oblasti chovu dobytka, zemědělství a průmyslu, protože jeden z těch eh, nejdůležitějších bodů, který máme pro primární sektor, pokud o tento program Horizont 2020, tak je možnost převodu znalostí do eh, agropotravinářského průmyslu. Takže náš průmysl se charakterizuje nebo v čem může být konkurenceschopný v té oblasti, které představují ty mezinárodní dohody a že se upřednostňují třetí země v té komunitární produkci, tak právě to je v té oblasti eh, výzkumu, vývoje a inovací v oblasti agropotravinářského průmyslu. Takže je důležité, aby eh, převod znalostí se dostal z výzkumu až do samotného sektoru a abychom tyto znalosti také mohli eh, převést, či tento pokrok v agropotravinářském průmyslu, aby to vedlo až k, k našemu chráněnému označení eh, původu a e, jiným označením, protože tím e, vlastně se dostaneme k tomu, k čemu chceme. A to je být konkurenceschopní, být kvalitní a být originální, pokud o výrobky EU. Bardzo dziękuję. Więcej zgłoszeń nie mamy. V takim razie... Velmi děkuji a tím jsme tedy... Ne, ještě máme, jedno, ještě máme někoho, kdo se hlásí o slovo. Aně, ještě jednou máte slovo. Ano, děkuji. Chci podpořit paní McGuinness. Doufám, že poslouchá, když od, tady ode mě dostává podporu, zrovna ode mě. Je tu ještě jeden takový důležitý fakt, který do toho vstupuje. Můžeme dělat veškerý výzkum, který chceme, ale ty plody toho výzkumu pak eh, dáme ven do zkoušek, ale pak to potopí, potopí růžní zelení aktivisté tou svojí agendou. Já jsem byl dokonce obětí u některých takových projevů. Bardzo dziękuję. Myślę, że zbyt krytyczna ocena, ale to právo pana posła. Děkuji. Samozřejmě máte právo na tento názor. A nyní slovo dostane předseda DG Agri. Máte slovo. DG Research. DG Research, pan Hal. DG Research, pan Tal. Děkuji, pane předsedo. A jsem vděčný za možnost říct pár slov. Myslím, že už víte o mm, obsahu této nové oblasti v horizontu 2020 se zvýšeným rozpočtem oproti předchozímu rámcovému programu. Je to asi dvakrát více než dříve. A to ukazuje, že si uvědomujeme značný význam této oblasti. Jenom abych zareagoval na některé body, které eh, zazněly nedávno. Abych vysvětlil, že i komise si je nesmírně vědoma této skutečnosti, té potřeby mít eh, příslušné mechanismy pro to, abychom dostali výsledky výzkumu zpátky koncovému uživateli. Ať už jsou to zemědělci, ať už jsou to konzultační služby, nebo zemědělská průmyslová, tedy venkovská průmyslová odvětví. Jsme si toho vědomi. A nový výzkumný balíček je balíček pro výzkum a inovaci. Inovace a dostává daleko vyšší profil než dříve. Takže my skutečně jsme si vědomi té situace a chceme se postarat o to, aby výstupy z tohoto výzkumu se promítaly i do praxe. Samozřejmě, že součástí toho je i poslouchat zemědělce a zemědělské organizace, poslouchat eh, zástupce z venkovských společenství, abychom věděli, jaké mají problémy, jaká jsou ta úzká místa, která brání jejich dalšímu rozvoji. Takže předpokládáme, že budeme responsivnější vůči různým požadavkům těchto společenství při vypracovávání nových témat. Přitom musíme však mít na zřeteli, že v některých případech uvidíme příležitosti vývoje u problémů, které nejsou jenom krátkodobé, ale jsou dlouhodobé. Myslím, že komise má velkou zodpovědnost, aby měla dlouhodobější e, přístup než jen horizont tří nebo čtyř let, který e, zajímá spíš zemědělce. Ale rozhodně budeme řešit otázku výměny a předávání těch informací tím, že budou koncoví uživatelé zapojováni do projektu co nejdřív. Výzkumné aktivity jsou převážně multidisciplinární a to je přesně to, jak vnímáme celý evropský výzkum. Že se snažíme dávat dohromady různé výzkumné kompetence, různé kompetence rámci celé Evropy, tak abychom měli širokou perspektivu otázek, když se třeba zabýváme eh, zvýšením eh, eh, výnosnosti půdy, tak to může být trošku jiné v Polsku než ve Španělsku, ale v případě ale každopádně je důležité mít tyto modely. Pokud jde o zjednodušování, tak ano, to je taky klíčová součást celého balíčku. Komisařka Gegen Quinn z toho udělala jednu ze svých, jeden ze svých hlavních požadavků, abychom za každou cenu ten proces zjednodušili. Je to tudíž něco, co je v tom novém balíčku a zabýváme se mnoha opatřeními, abychom překonali výzvy vyplývající z komplexní povahy tohoto procesu, za které jsme byli v minulosti kritizováni. Když se snažíme vytvořit tuto uší vazbu s zemědělci, Spolupracujeme přitom s kolegy v DG Agri, obzvlášť v rámci navrženého inovačního partnerství. A tady se nabízí velká možnost synergií mezi fondy pro výzkum a inovace v Horizontu 2020 ale a fondy pro rozvoj venkova. Tady bychom mohli získat velmi významné plody této, z této spolupráce s našimi kolegy z DG Agri. Programové aktivity budou spolu spravovány oběma generálními ředitelstvími tak, abychom dosáhli bezprostřední relevance pro eh, zemědělství. Myslím, že to je z mé strany zatím vše, ale pokud máte nějaké další specifické otázky, rádi se pokusíme na ně odpovědět buď já, anebo mý kolegové z DG Agri. Předkladáme pana pytanie członkom komisji, czy są pytania w stosunku do przedstawiciela DG Research o DG. Tady otázka. Má někdo nějakou otázku na představitele generálního ředitelství pro výzkum anebo pro zemědělství? Ano? V takovém případě, prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych eh, ty kolegové eh, měli stejné pochyby, které jsem měl já, když jsem četla onen dokument. A tyto eh, pochyby také opět vyjádřili. Ráda bych komisi poděk... Ráda bych chtěla poděkovat komisi. A sice za to, že si uvědomuje, že tyto problémy existují a že se snaží najít ta nejlepší řešení. Nezbývá nám tedy než doufat, že tomu tak skutečně bude a přeji si, a stejně tak v další práci si přeji, a také poté, až ta zpráva bude hotová a až bude odsouhlasena, tak aby se Horizont 2020 stal k takovým řešením a aby na základě toho komise potom připravila návrhy pro zemědělce taková řešení, která budou nenáročná administrativně a která povedou k nejlepším výsledkům. Děkuji. Děkuji, paní posel. V takým že můžeme přejít do... Ano, děkuji, děkuji srdečně. A tím pádem můžeme přejít k dalšímu bodu naší agendy. Naši hosté jsou zde. Vítám člena Evropského účetního dvora. A sice konkrétně se bude jednat o reformy, návrhy reform zemědělské politiky. Chvilku vám dám, dám vám minutu, abyste se trošku usebral a potom se pustíme do práce. Merci. Euh. Děkuji. Dámy a pánové, poslanci a poslankyně, děkuji za pozvání. Chci vám představit stanovisko účetního dvora týkající se návrhu reformy společné zemědělské politiky. Toto stanovisko se týká čtyř hlavních návrhů nařízení, které tuto reformu tvoří. A vycházeli jsme z konstatu z, ze zjištění účetního dvora ve výroční zprávě i z různých dalších zpráv. Já bych se tady dotkl čtyř bodů, které mi budou sloužit jako vodítko pro celou prezentaci. Takže jeden bod se týká zjednodušování společné zemědělské politiky. K tomuto bodu chci poznamenat, že komise se snažila odpovědět na některé postřehy parlamentu, radu a, rady a soudního dvora, eh, pokud jde o zjednodušení. A můžeme si uvést několik příkladů. Za prvé, základní platby. Tento režim základní plateb bude je tím, co nahrazuje předchozí systém jednotné platby a platby na plochu, což platilo pro většinu zemí, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004. Teď dochází ke zjednodušení, protože jak víte, jednotná platba odpovídala mnoha různým, asi 20 různých modelů a to všechno bude teď nahrazeno jedním systémem základní platby. To je rozhodně krok směrem k zjednodušení. Dalším příkladem je uplatnění zjednodušeného režimu pro e, malozemědělce. U dalších bodů eh, komise vzala na vědomí problém, ale jejich řešení je v praxi možná těžko realizovatelné z hlediska účetního dvora. A i eh, to, k tomu vám uvedu příklady. Obecně se účetní dvůr domnívá, že nová legislativa je nadále komplexní. Můžeme si to ilustrovat. Tak například rozvoj venkova. Ten navržený rámec zachovává šest úrovní pravidel, které zastřešují tyto aktivity. To už je od všeobecného nařízení o strukturálních fondech až po národní legislativu, která pak upřesňuje některé podmínky. Druhý příklad, který se týká podmíněnosti. Účetní dvůr se domnívá, že změna legislativního rámce politiky podmíněnosti jistě vede ke zjednodušení, protože se snížil počet opatření, ale to je spíš zdání, protože většina těch sloučení mnoha různých ustanovení do jednoho e, působí jednodušujícím dojmem spíše opticky. Dále otázka takzvaného aktivního zemědělce. Komise se snažila lépe zacílit pomoc na aktivní zemědělce, tedy tak, ty, tak říkají skutečné zemědělce. A z tohoto hlediska sdílíme návrh komise o to, že je ohledně toho, že je potřeba tu pomoc lépe zacílit. Ale samotné kroky, které navrhuje nařízení, mohou být, je otázka, jak mohou být uplatněny skutečně účinným způsobem. Zdá se nám, že ta definice toho, co znamená aktivní zemědělec, může být dost vágní a tím pádem konkrétní interpretace uspůsobení na mnoho rozmanitost různých situací by pak byla na komisi. A zdá se nám takřka nemožné předpokládat všechny možné druhy zemědělské aktivity v tak obecném nařízení. Další bod se týká takzvané finality společné zemědělské politiky. Máme za to, že legislativní návrhy nepředstavují jasnou odpověď na to, co vlastně chceme financovat prostřednictvím výdajů pak eh, společné zemědělské politiky. Ty návrhy, které jsou eh, na stole, zůstávají jako, stejně jako dříve založené eh, zejména na finančních prostředcích, které se vynaloží na různou pomoc a podmínky pro udělení této pomoci. Než na základě splnění a změření určitých výsledků. Ale přejít z politiky prostředků na politiku výsledků, to je přesně to, co komise původně oznámila a co komise chtěla. A tuto změnu zaměření shledáváme jako um, snížení ambicí v těch návrzích, které jsou nyní navrženy. Uveďme si opět několik příkladů otázek souvisejících s takzvanou finalitou společné zemědělské politiky. Přímé platby například. Účetní dvůr konstatuje, že se nic neříká o cílech těchto přímých plateb. ani o výsledcích, které se očekávají. Přitom je poměrně logické očekávat, že by, aby se tyto eh, cíle vysvětlily. Dále rozdělení podpory mezi různé subjekty, mezi různé příjemce. Ani tady není stanoven žádný specifický cíl a rozdělení této podpory může tudíž zůstávat stejně jako dnes, zaměřena v zásadě pouze na rozšiřování obdělávaných ploch. Jistě bylo navrženo několik změn, které například říkají, že ve znevýhodněných oblastech nebo mladí zemědělci by mohli dostávat určité dodatečné částky na hektar. To je nepřímý způsob, jak zohlednit specifické situace některých pěstitelů. Ale navzdory těmto dvou příkladům, které považuji za pozitivní, za dobré, se účetní dvůr domnívá, že tento režim je nadále provázán určitými rozpory, který existoval již v předchozím režimu přímé platby. A to, že na jedné straně chceme eh, podpořit příjmy zemědělce, ale na straně druhé se přitom snažíme zohlednit specifičnost, jako je třeba rozmanitost nákladů, které musí nést zemědělci, kteří produkují určité veřejné statky, které od nich očekáváme. Mohou s tím být spojeny velmi rozmanité náklady podle zóny a podle země, níž se nacházejí. A ta diferenciace tady těchto, této pomoci, této podpory zatím stále ještě chybí. Další příklad se týká podmíněnosti ve vztahu k tomu ekologickému faktoru. Cílem podmíněnosti a toho environmentálního prvku té podmíněnosti, tak tento prvek není eh, dostatečným způsobem definovan. Na jedné straně dobře víme, že existují vědecké studie, které ukazují účinnost a přímo nutnost opatření, jako je třeba definice těch zón ekologického zájmu. Je to důležité. Třeba z hlediska biodiverzity existuje obrovské množství eh, vědeckých dokladů o tom, že to k něčemu je. Jenže tady se zase nestanovují konkrétní cíle. A neupřesňuje se, jakým způsobem, eh, do jaké míry je potřeba tato opatření zavádět. A nyní pokud jde o rozvoj venkova, tak regulační rámec rozvoje venkova obsahuje velmi rozmanitou škálu různých eh, priorit a cílů. A účetní dvůr se domnívá, že bychom se měli zaměřit na cíle méně komplexní a více zacílené. Není další bod prezentace a ten se týká dozoru, dohledu komise nad zaváděním systému řízení a kontroly zemědělských příjmů v členských stát, zemědělských výdajů v členských státech. V členských státech existují v zásadě dva typy organizací, které v tom hrají roli. Jsou to platební organizace a certifikační organizace. Pokud jde o platební agentury, tak ty, jak víte, jsou eh, schvalované státem. Účetní dvůr se domnívá, že komise, protože odpovídá za eh, výkon eh, využívání rozpočtu, by měla mít dohled nad eh, zaváděním těchto mechanismů od samého začátku a kromě toho by měl, měla komise bdít na účinnosti a důvěryhodností systému, které, které používají. Pokud jde o, o ty certifikační či osvědčovací organizace, ty jsou eh, s členskými státy nikoli vytvářené, ale pouze jmenované. A komise rovněž používá jejich práci jako důležitý prostředek určitého ujištění o správném využití zemědělských prostředků. A my si myslíme, že by tudíž komise měla i v tomto případě ověřovat ten systém a ověřovat výkonnost těchto eh, certifikačních subjektů. K témuž tématu. Komise doporučuje rozšířit roli certifikačních orgánů nad jejich stávající roli ověřování účtů, účetních výkazů Komise by chtěla rozšířit tuto roli ještě dál na osvědčování legality a řádnosti pladeb, což je role, kterou zatím nemají. A účetní dvůr se domnívá, že by to by bylo velmi užitečné rozšíření funkce těchto certifikačních orgánů. Ale jsme překvapeni způsoby, jimiž se tento záměr promítl do návrhu. Návrh nařízení upřesňuje, že v budoucnu by certifikační orgány měly vydávat stanovisko ne o účetních výkazech, ale pouze o prohlášení, o, o, které bude podepsáno ředitelem platební organizace. A mezi tím je velký rozdíl mezi osvědčováním účetních výkazů a, a e, osvědčením legálnosti pladeb a vydávání určitého stanoviska o prohlášení, které podepíše e, ředitel platební agentury. Toto by se tudíž mělo ještě vyjasnit. Čtvrtý bod. Je to poslední, i když přece jenom trošku eh, podrobný bod. Týká se to omezení pladeb v případě, že podmínky nejsou splněny. Takže eh, nejprv otázka, jednak o cílem definice té, tohoto postupu tak, jak je stanoven v obecném nařízení a v modalitách tohoto nařízení, tak je to článek 53 finančního nařízení a článek 42. Tyto články nejsou v současné době plně aplikovány. A účetní dvůr připomíná, že e, cílem je Cílem tohoto zúčtování je zajistit neutralitu z hlediska rozpočtu, protože samozřejmě, že zemědělské výdaje probíhají v rámci sdíleného režimu. Čili musíme tím způsobem eh, takto auditovat ty vynaložené prostředky a tím musí eh, dojít eh, k tomuto procesu eh, zúčtování těchto fondů, což pro, pro komisi znamená, že komise musí stanovit částku výdajů, které byly řádným způsobem vynaloženy a které mohou tudíž eh, být zaučtovány z evropského rozpočtu a na straně druhé jsou mm, ty výdaje, které neodpovídají podmínkám. Ale bohužel ta částka, která je považovaná za řádnou, to znamená, že mohou být zaučtovány do rozpočtu, tak eh, pozitivně a výročně, to znamená, to jsou ty přípustné výdaje, tak ta zatím není eh, zařazena do nařízení jako jedna z povinností, to zatím není zařazeno do nařízení jako jedna z povinností komise. A mělo by se to i v tomto případě upřesnit. A ještě v otázce zúčtování žádná z těchto opatření nedává možnost finančních nápravných opa- opatření. To je velice důležité, protože nový legislativní rámec rozlišuje mezi dvěma eh, oblastmi evropské politiky, strukturální fondy, Fond pro rozvoj venkova, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti, tak pokud jde o tyto strukturální fondy a jejich regulaci, nařízení, které je upravuje, říká, že když komise navrhne eh, nějakou finanční korekci, tak členské státy mohou ukázat, že význam té, eh, toho, té neregularity je menší, než bylo hodnocení komise. Členské státy mohou se proti tomu, eh, mohou to rozporovat a mohou to podložit různými argumenty. Ale tato možnost eh, roz, rozporování není přípustná při, v zemědělské oblasti a neví, my nevíme proč. A ještě úplně poslední bod, který se týká několika postřehů ohledně snižování podpor. To mohou být eh, eh, různé srážky z výpočtu protože některé podmínky pro přijetí těchto podpor nebyly splněny, nebo protože například zemědělec se eh, na sebe přijal určité závazky, které pak nedodržel k tomu, aby získal pomoc eh, pro eh, v rámci zemědělského rozvoje venkova. V takovém případě může dojít ke snížení pomoci, k určitým srážkám, ale tady je toto nařízení velmi zmatené článek 65 konkrétně je obzvlášť zmatený, protože je tam rozdíl, který je velmi umělý mezi snižováním pladeb na straně jedné a na straně druhé sankcí v podobě snížení platby. Jaký je rozdíl mezi snížením platby a sankcí v podobě snížení platby? Nevíme, v jaké, jakým způsobem to představuje sankci. A když přeskočíme o několik eh, článků dál na článek 97, tak tam se hovoří, že eh, tu není žádný dopad na legalitu pladeb. Což je překvapivé, protože co to vlastně znamená? Jestli jsem to dobře pochopil, to znamená, že příjemce podpory který poruší pravidla, bude i přesto považován jako, že je způsobilý pro eh, platbu v její úplnosti, bude eh, ta, tato platba legální, nicméně bude muset její část vrátit, nebo možná i celou bude muset vrátit, na základě tohoto principu snižování. A to bude považováno jako za jakýsi postih za porušení pravidla. Vůbec jsem ne, nepochopil ani č, e, význam článku 65, ani tohoto článku 97 a bude se to muset dále objasnit. Omezování té pomoci to je velmi klíčové z hlediska politiky podmíněnosti, protože tím je ta podmíněnost potom uplatňována. Čili když nesplníte podmínky, tak nemáte právo na 100% podpory, na 100% té částky a komise přistoupí k jejímu snížení. Jenže Účetní dvůr eh, chce zdůraznit, že toto snížení za porušení povinností v oblasti podmíněnosti, tedy, pardon, já, to, já začnu od začátku. Takže ty povinnosti, ty závazky jsou právní závazky jako, jako jakkoliv jiné, ty závazky v oblasti podmíněnosti, k tomu, aby mohly dostat platby ve, v jejich úplnosti. Takže porušení těchto povinností by měly učinit tuto platbu neoprávněnou, ale tak to zatím není. Čili tyto závazky nejsou považovány za něco, co podmiňuje oprávněnost přístupu k přímé platbě. A ještě k otázce podmíněnosti. Ten systém omezování pladeb byl oslaben novými ustanoveními, protože eh, celkové procento, které by mělo mít, být na 3%, procento toho snížení již už eh, nefiguruje v nové verzi eh, návrhu. Takže tolik podrobnostem, ale jen závěrem ještě. Víte, že tato reforma sebou ponese určité administrativní náklady pro členské státy, protože ty, ty budou muset eh, pokrýt eh, ty náklady na určité změny a vytvoření těch certifikačních orgánů a tak dále. A samotná komise hm, odhaduje, že tyto administrativní náklady by mohly vést k ke zvýšení nákladů na přímé pomoci o 15 To je dost vysoká částka. Účetní dvůr však konstatuje, že máme jen málo informací, které by ukázaly, že tyto dodatečné náklady lze kompenzovat nějakým zvýšením účinnosti nebo efektivity. Možná jsem hovořil trošku příliš obšírně, ale je to důležitá legislativa a chtěl jsem, abyste eh, byli s těmito postřehy obeznámeni. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Kretáne, děkuji vám za váš příspěvek, děkuji vám za to, že jste zde představil názor účetního dvora, což bylo schváleno na půdě účetního dvora minulý týden. Ty, tento názor obsahuje mnoho různých bodů, tak jak o tom hovořil pan Kretán. Jsou to všechno otázky, o kterých jsme hovořili Eh, při zasedání našeho výboru. Definice aktivního semědělce, náklady pro uplatnění ozelenění v členských státech, či taky eh, to, jak je tato věc komplikovaná pro zemědělce. Já si myslím, že to je podnět k diskuzi. Tato diskuze eh, bude zahájena a doufám, eh, pane Kretáne, že po výměně názoru budete moci zareagovat na připomínky. Také si vyslechneme zástupce komise, pokud si to bude přát. Takže paní Kestinger. Děkuji, pane předsedající. Děkuji vám, pane Kretán, za vaše hodnocení a také za, děkujeme za možnost, že s vámi dneska můžeme vést diskusi. Tyto informace jsou pro nás samozřejmě velice důležité a to především proto, že v tuto chvíli jsme involvováni do spolurozhodovacího procesu a máme také úkol zabývat se mnohými problémy a, a tak říkají zjemňovat problémy, o kterých jste hovořil. Je mi to, že někteří kolegové nejsou přítomni, především ti, kteří se domnívají, že neustále více po, a dalšími podmínkami se bude agrární politika zlepšovat. Já se domnívám, že v minulosti jsme už častěji, že jsme v minulosti už několikrát byli poučeni, že tomu tak není. S komisařem že jsme už měli jednání ohledně zjednodušování společné zemědělské politiky a vždy přicházel z jeho strany výrok, že vlastně ten problém spočívá u členských států, totiž že komise vlastně předkládá velice jednoduché věci, avšak členské státy si to zkomplikovávají. Do jaké míry je toto to také váš dojem, nebo do jaké míry je to pravda? Já vím ze svého členského státu, že ten strach před nějakými sankcemi je velký a proto ty kontroly jsou rigorózní a pokud nastane chyba, tak potom jsou sankcionovány velice přísně což je v zásadě celkem logická věc. Vy jste i také pohovořil o certifikačních místech a výplatních místech. Máte nějaké konkrétní řešení, jakým způsobem tato problematika by mohla být také ošetřena, aby nebyla tak vyostřená. Jinak sdílím vaše hodnocení, co se týče eh, opatření greeningu a ekologizačních opatření, která, mají, která jsou navržena v rámci reformy a kompletně se ponechává mimo zřetel, že zemědělství už splňuje tyto podmínky podmíněnosti a mnohé věci už vykonává. Je tady skutečně otázkou, že tady třeba budeme sedět za pár let znovu a opět budeme kritizovat agrární politiku, která víceméně se pohybuje úplně jiné, než jaké byly cíly. Eh, dále, co se týče partnerských smluv, tak eh, tady vítám vaše návrhy, myslím, že to nebude komplikovanější, ale je tady v tom potenciál nebezpečí, nebezpečí že by mohlo docházet k eh, omylům a že nakonec ty peníze by nemohly být vyčerpávány. Děkuji. Grazie, Elisabeth. Děkuji, Elisabeth. Brito. Vielen Dank. Vielen Dank, Děkuji. Děkuji za to, že jste přišel sem k nám, abyste nám vysvětlil svou zprávu. E, ten výklad je velice, a to vysvětlení je velice zajímavé. Co se týče té, té, té tedy cross compliance a ta komponenta za ekologizaci, to, že tato komponenta nemá žádný přesný cíl, tak to už jsme několikrát kritizovali jako výbor pro zemědělství, protože i pro, tady je velice těžké také reagovat na to, co je třeba stanovit. Tak říkajíc, přinášíme od stolu nějaké rozhodnutí a potom dostaneme nějaký cíl, na který se to má aplikovat. Jak to vidí ta, kdyby se to dělalo jinak? A kdybychom řekli, že ekologizační komponenta by byla v druhém pilíři a tím pádem by by snížena eh, částka pro ten první pilíř. Bylo by to potom jednodušší pro realizaci, jak vy byste se na to díval, na takovou možnost. A potom ještě další věc, a sice nejrůznější cíle v venkovském prostoru. Tady se domnívám, že druhý pilíř a venkovský projev, to je také pro, venkovská oblast, to je také proto, že se docházíme úkoly z jiných oblastí pro agrární politiku a také mnohdy chybí odvaha se přihlásit k čisté zemědělské politice a neříkat, že do toho musí přijít také sociální politika a politika rozvoje a tak dále. To znamená, do té zemědělské politiky se vtlačují i nějaké další nové politiky a tím pádem se zlepšuje celé jádro té agrární politiky. Jak vy se na toto díváte, na tento problém? A potom, co se kontroly týče, já sama jsem také farmářka a vím, jaké kontroly jsou, čeho se farmář bojí a také právem, protože zemědělský podnik to je něco jiného než velký koncern, který má nějaký byrokratický aparát, který může provádět takovou kontrolu. Nejbrž u nás má kontrola vliv na kompletní produkci, to znamená, když se objeví komise, eh, ta kontrola na místě, tak v takovém případě u nás v Německu v důsledku federativního systému přijde regionální orgán, potom přijde národní orgán a potom ještě jednou přijde nebezpečí, potom je tady ještě nebezpečí, že potom přijde ještě evropská kontrola. To znamená, pro ty zemědělce to je obrovská potřeba dosáhnout nějakého zjednodušení, tak aby to bylo z jeho pohledu. To znamená, nejenom jde o zjednodušení těch, těch správních úkonů, ale také o zjednodušení pro farmáře. A co je také velice důležité, tak to je. Eh, domnívá se také účetní dvůr, že při porušeních, při různých druzích porušení, nebo jsou některé, které jsou úmyslné, to znamená pokusy o po podvod, protože to je skutečně zneužívání těchto systémů, ale vedle toho jsou taká, také porušení, která byla, tak říkajíc, vynucena okolnostmi. Například eh, dejme tomu technickými defekty, dejme tomu pokud nefunguje technika pro něco, co se požaduje a podobně, tak my máme v zemědělství sektor, který je ovlivňován také faktory, které člověk nemůže ovlivňovat, tedy zaplat mám za to, jinak by to bylo horší, dejme tomu počasí, do, klimatické dopady a tak dále. Ty mnohdy také vyžadují reakce v zemědělství, které se nepředpokládají v regulatorích Evropské unie. A to znamená, to může potom vynuceně vést k tomu, že dojde k určitým změnám a tudíž potom také k, k nějakým sankcím a tím pádem by zemědělec byl potrestán dvakrát. Jednak tím, že to mělo negativní dopad na jeho výrobu a za druhé ještě, že přijde komise a zkrátí mu peníze. Grazie, Brita. Děkuji, Brito. Nyní pan Rubix a Megines, paní. Děkuji vám. Eh, děkuji za to, že jste nám eh, dali možnost eh, diskutovat se zástupcem účetního dvoru. Já souhlasím. Já zastupuji Lotyšsko. Lotyští farmáři se mě stále ptají. Uh, oni by si přáli, abych dostal jasnou odpověď, kterou bych jim mohl předat. Eh, Změdělci si váží toho, že se zjednoduší systém plateb, ale pokud jde o platby, tak ty se různí. Naši farmáři v Lotyšsku v roce 2020 počítají, že dostanou 25 z těch průměrných plateb a e, s těmito 25 nejsou lotiští, farmáři spokojení. Jaký na to máte názor, jakožto účetní dvůr? Pokud jde o přímé platby, tak jsou spravedlivé a odpovídají Lisabonské smlouvě? Za druhé. Možná nemám jasnou eh, představu o rozsahu vaší práce a o možnostech eh, komunikace, které existují, ale já bych chtěl vědět. Dostává účetní dvůr eh, dopisy či dotazy od zemědělců či od združení zemědělců. Takže když dostáváte takovéto dopisy, tak co je v těchto dopisech? Co by chtěli vědět zemědělci od účetního dvora? Děkuji. Grazie, Rubiks. Děkuji, pane Rubiksi, paní Megines a paní Luling. Thank you, Chairman, and my... Děkuji vám. A děkuji účetnímu dvoru za příspěvek a za zprávu. Ale vždycky jsem měla trochu problém eh, tedy s vaší předchozí zprávou a bylo by dobré, kdybyste se k tomu vyslovili v, odstavu, v odstavci 90, kde hovoříte o systému SPS. Říkáte tam, že problém pladeb zemědělcům, kteří nejsou aktivní, je rozšíření. Ale také říkáte, že neexistují žádné doklady, které eh, by to mohly dokázat. To je poněkud zvláštní za eh, když to říká auditor. To je, je parafráze, ale zdá se mi, že tohle je smysl toho odstavce. Možná eh, byste to mohli nějak ošetřit do budoucna. A odstavec 12. Jestli můžete vysvětlit moji interpretaci odstavce 12, kde se říká, že i když všechno dobře uděláme my v parlamentu a v radě, takže členské státy budou potřebovat 12 až 24 měsíců po implementačních, po přijetí implementačních opatření komise, než eh, bude nový systém zaveden. Pokud toto je váš názor, tak myslím, že to nemůžeme vůbec implementovat do toho navržovaného data, které komise uvádí plně akceptují to, co říkáte o zjednodušování. Ale musíme si položit ještě následující otázku. Je vůbec možné zjednodušit politiku, která prošla tolika různými reformami a nyní vlastně nejkomplexnější eh, sérií reform, protože jsme přistoupili k decouplingu? Je to vůbec možné? Protože pokud ne, tak bychom k tomu měli přistupovat jinak, protože politicky, když slyším slovo zjednodušování, dokonce i když to slyším sama od sebe, tak mám pocit, že je to slovo, které je nadužívané, které se vždycky slibuje a nikdy nesplní. Kotá se reference 2011-2014 máte některé zajímavé postřehy, na které, které byste mohli dál rozvést. k nákladům. 89, myslím, je to odstavec, nejsem ty si teď jistá. Takže ty náklady na greening, kdyby eh, to tak skutečně mělo být, tak bychom potřebovali eh, úředníka komise na každé farmě skoro což by skutečně zvýšilo komplexnost. Musíme tudíž používat hrubší nástroje, abychom vytvořili systém, s kterým pak pracujeme. A myslíte, že byste mohl uznat, že to tak je, že té, do té utopie, kterou bychom chtěli, nikdy nedospějeme? Ještě to, co říkáte k aktivnímu zemědělci, což je velmi užitečné. Já z našeho hlediska nevím, jestli to komise akceptuje, a nám se zdá, že už máme definici v nařízení. A pokud budeme měnit may na shell, tak je tady trochu problém, ale vidím už panu předsedu, jak na mě mává, takže ještě jednou děkuji, prosím, vyslovte se k některým těmto otázkám. To máme veškerý takže čas nás netlačí, máme dostatek času. Paní Luling. Děkuji. Panu Kretanovi, členu účetního dvora, chci říci, že jsem eh, tak trochu ohromena. Už jsem v tomto parlamentu drahnou dobu, ale nevzpomínám si, že by se účetní dvou, dvůr eh, choval tak jako teď, to znamená jako spolulegislátor legislátorem je parlament a rada. Parlament a rada rozhodují o společné zemědělské politice, o její užitečnosti, o tom, jaká je finalita společné zemědělské politiky, to si myslím, aspoň pokud vím, nespadá do funkcí a pravomocí eh, Evropského účetního dvora. Možná je vaší rolí se zabývat platebními eh, organizacemi, os, os, certifikačními orgány, ale rozhodně eh, na vám, ne, vám nepřipadá komentovat cíle společné zemědělské politiky. To je na legislativních orgánech. Vy máte kontrolovat, auditovat. Nebo abyste říkal, na jakém základě. Ne, já myslím, že vy byste měli definovat cíle, ne, neměli byste tedy definovat cíle, to není vaší roli. Vy kontrolujete účty, ale nemáte se míchat do definicí politiky. Mně se zdá, že to opravdu vám nepřísluší. A máte se zabývat tím, jak byste mohli lépe kontrolovat, certifikovat spolu s komisí, to prosím. Ale samotná definice politiky, ta náleží legislativním orgánům. Grazie, madame Lulling. Adesso Martin. Děkuji, paní Lulling, pan Osling a Albert Des. Já bych měl konkrétní otázku na účetní dvůr. Celkem bez komentáře jste přizali to, že současná reforma bude představovat 15 více byrokratických nákladů. Ale Přemýšleli jste, zajímali jste o tím sami, přemý, přemýšleli jste o tom, co jste tedy přeskoumávali a co těch 15% má znamenat, nebo za co má být? Pro mě je to trošku záhadné totiž, že taková má reforma má způsobit tolik, tolik byrokracie. Možná, že byste mi to mohli vysvětlit. Já v každém případě jsem tomu nerozuměl ani u té otázky, když, se jednou když jsme mluvili s komisem. A potom ještě jedna otázka, která, tady, která už tady byla vystavena. A sice, vy hodnotíte věci politicky, říkáte, že cíle, že nerozpoznáte žádný cíl v případě ekolizace, anebo podobně. Já skutečně mám dojem, že skutečně jdete trošku za rámec svých kompetencí. Máte vy ve své zprávě lidi, kteří se zabývají zemědělstvím, otázkami, co to je biodiverzita, otázkami ochrany vod anebo klimatu? Protože teď to říkáte tak celkem přezíravě, ale já se nemyslím, že byste ze svého postu měl kompetenci k tomu, abyste posuzoval to, co tady komise chce nebo o co jde. A jinak, co se týče celkově redukování byrokracie, tak všich, neustále se to kritizuje a vše to také kritizujete a sice v rámci kontrolních systémů. Teda ty kontrolní systémy jsou problémem, ale v rámci 27 členských států můžeme říct, že jsou také nejrůznější, nejrůznější kontrolní systémy, že, jsou, že se odlišují a pokud bychom tady aplikovali postup best practices, tak v takovém případě bychom možná mnohou byrokracii mohli odstranit. Neboť konec konců, možná, že vy byste se o to měli pokusit, nebo komise, který postup, jak jaká metoda kontrol je mezi členskými státy skutečně nejefektivnější a která je prostá, pokud možno byrokracie. Podle mého chápání, já se domnívám, že toto je věc, kterou sice nemáme my ve své kompetenci, nejvíc to mají členské státy, ale přesto bychom to v rámci Bruselu měli řešit. Beta Weimer to také řekla, E, tam byla ta základní myšlenka, ano, ty chudáci zemědělci, ty jsou neustále podrobováni kontrolám, jako kdyby farmáři celý den byli jenom kontrolováni. Domníváte se, že míra těch kontrol je přehnaná? Já se domnívám, že to takto nelze říci. A jestliže jestliže určitý farmář dostává 50% svých příjmů z veřejného rozpočtu, tak v takovém případě musí akceptovat, že bude také kontrolováno. Děkuji. Grazie, Martin. Děkuji, Martine, Alberte a potom Jar, pan Jar. Děkuji, pane předsedající. A děkuji představitelům Mučení Hedvara, že jsou zde a že jste nám dali svou zprávu. Trošku nás překvapilo, jak už to také řekli moje předřečnice a předřečníci, Tedy kladu si také rovněž otázku, zda je úkolem účetního dvora, a to platí pro bavorský, německý, pro bavorskou německou úro, i německou úroveň, nebo i, i tak pro úroveň evropskou. Přísluší vám posuzovat zemědělskou politiku. Já se domnívám, že to je primát politiky. O to jsme tady my, zvolení občany. A vaším úkolem je dbát nad tím, aby kontroly fungovaly, aby odpovídaly praxi a tady naprosto, svá, tady naprosto stojím za vámi, ale jeden z otců zakladatelů Evropského účetního dvora, vy jeho jméno budete znát, doktor Heinrich Eigner, který pocházel z mé oblasti, ten byl určitě překvapen tím, co jste zde dneska přednesl, protože se domnívám, že nebylo jeho cílem, aby Evropský účetní dvůr tak intenzivně se vměšoval do strategie agrární politiky. Jasně, tak se domnívám, že Evropský účetní dvor má za úkol přeskoumávat, zda sankce jsou správné. A tady se domnívám, že by dokonce bylo zapotřebí ještě něco dohnat, protože dodnes dnes a já jsem to už řekl dneska v jiné souvislosti, dodnes tyto kontroly nerozlišují, zda došlo k chybě, a nebo zda tam byl úmysl. A já se domnívám, že právě toto rozlišování by bylo velice důležité, protože to se může stát, že se stane chyba a chybu lze opravit, zatímco podvod musí být, musí být potrestán možná ještě přísněji než dnes. Ale to v tom, ale lidé ze zprávě mi říkají, my víme, tady se stala chyba, nebyl to záměr, avšak přesto musíme uvalit sankce, protože všecko je kogentně předepsáno. Tedy nemám se, tady je co dělat ještě, tady je třeba nad tím se zamyslet a pozměnit to. A když se možná, že bychom měli přeskoumat i celý ten pojem společná zemědělská politika, protože já konstatuji, že tady máme obrovské rozdíly v Evropě a o společné zemědělské politice sotva lze mm, mluvit. A tady je úkolem účetního dvora bdít nad tím, zda realizace těchto společných, realizace této politiky odpovídá našim společným cílům. A to, co jste řekl o cross compliance, o podmíněnosti, tak i když mě budou, i když mě zelený poslanec dnes už odporoval, tak já se domnívám, že u cross compliance byl, byl spáchán veliký právnický zločin. A sice jsem, nejsem schopen pochopit, proč nikde v Evropě neexistuje dvojí potrestání, a zatímco v případě Compliance, tak tam ano, protože tam se, tam se sankcionuje dvojím způsobem. Jinde v trestním právu toto neexistuje já se domnívám, že to že to potrestání, to, že by mělo být třeba i přísnější, prosím, ale rozhodně by to nemělo být dvojí potrestání. A možná ještě jedna závěrečná otázka. Já jsem o tom přemýšlel, ale nejsem si jist, možná, že byste mě mohl odpovědět, kdo kontroluje Evropský účetní dvůr. Děkuji. Jar. Děkuji, pan Jar a potom Lavia. Ještě bych doplnil své kolegy. Já se nemývám, že bez sporu je, že Evropský účetní dvůr se zabývá efektivností vydávání, vynakládání evropských prostředků, tedy jaká je ta byrokratická náročnost, přičemž pozor, byrokracie nevzniká pouze ve správě, protože ty mají nějaké nároky, aby to celé manažovali, ale ta, ta, ta náročnost vzniká také u zemědělců, to znamená, je to dvojí efekt. A tady bych, tady se domnívám, že jestliže naše výplatní místa říkají, že už nejsou schopni eh, umanežovat tento systém, protože je to neustále dražší a přitom to jde v ruku v ruce s úspornými opatřeními v jednotlivých českých státech. Tedy domnívám se, tady bychom se měli zamyslet tím, kde získat ty peníze, tak aby byly bezpečné a za druhé eh, výhodně, co se na, na administrativních nároků týče, a e, tady z toho pohledu jste samozřejmě na správné cestě. A moje otázka tedy je, jakým způsobem by bylo možné to dělat efektivněji. Já jsem tady slyšel, možná jsem špatně rozuměl, ale určité podněty. Hovořil jste o tom, že by mělo existovat velké evropské výplatní místo, které by to manažerovalo, což by bylo výborné v tom, že by byly jednotná pravidla. Na druhé straně, když by to bylo utvářeno takto centralisticky, tak ta náročnost by mohla být ještě větší. Ale přesto bych se chtěl dotknout jednoho podnětu, který zde byl vysloven a který mě také zajímá. A sice velká část té administrativní národnost, náročnosti vyplývá ve členských států podle mého názoru ze strachu z toho, že to je tam riziko, že ty lidé budou obviněni, že něco bylo špatně. To znamená, musí se musí měřit dvojmo, protože bez ohledu na to, kdo udělal chybu, ať už to byl překlep, ať už to byla nedbalost, nebo ať to byl úmyslný čin, anebo za to byl kriminální úmyslný čin, tak všechno toto se potom, tak říkajíc, projeví a v takovém případě sankci nese jednak zemědělec, ale také členský stát. To znamená, a toto všechno a strach z takovýchto dopadů vede potom skutečně k, nezvá, k nezvládnutelným administrativním dopadům. Otázka je, jak toto zmenšit. Věděli byste a přitom otázka je také politická, protože to je právě to rozhraní. Někteří kolegy vám vyčítali, že se pouštíte téměř do politických výroků, ale já se tady kladu otázku, kde by bylo možné ten gordický uzel přetnout a kde bychom došli k takové reformě, která by přinesla poměrně málo administrativní náročnosti. A potom ještě jednu otázka, která se týká mého regionu, asi tam se jedná o cupping a o, a o greening. Já tady se dívám s, velkou, s velkými obavami na to, že když na jedné straně máme velké, a pokud budeme kapovat některé podniky, které jsou příliš velké nebo relativně velké, tak tady mě naplňuje velkou obavou to, že jestliže debetmo v Německu, budeme konstatovat, že pouze 30 podniků je tímto dotčeny, že pouze 30% podniků je dotčeno eh, tímto opatřením, tak a že by to teda spotře- že, že pouze kvůli 30 podnikům by se uváděla do pohybu tak obrovská, velká a náročná administrativa. To znamená, tady bychom se skutečně měli podívat, že jestli chceme něco manažovat, jestli chceme něco spravovat, tak bychom měli, neměli bychom ztrácet ze zřetele také dopady, které to bude mít e, nikoli postupovat podle mota. Cíl neznamená nic, ale pohyb je vše a právě v případě kapingu toto platí. Děkuji. Děkuji, pane Jare, potom Giovanni Lavia a pan Nicholson. Děkuji. Já si myslím, že eh, na základě této diskuze eh, si můžeme vyvodit velice zajímavé podněty. Já si myslím, že otázka účetního dvora nám může posloužit eh, k tomu, abychom také zhledili otázky Evropské komise, pokud je o účetní dvůr a kontrolu. Já si kladu otázku a ptám se zástupce Evropského účetního dvora. Pokud je o cíl eh, snížit eh, ten eh, rozdíl mezi tou nedobrovolnou chybou a podvodem, takže pokud ten systém, který navrhuje komise, pokud jde o ozelenění, pokud jde o střídaní plodin především a v případě, že Eh, se eh, stáhne těch, eh, ta část území, to je těch známých 7%. To je tedy pozemek, který se může rozdělit v rámci hospodářského zemědělského podniku. Takže tady potom se zvýší pravděpodobnost té nedobrovolné chyby, protože když máme 100 hektarů, tak v těch absolutních veličinách je to totež. Ale v případě menších ploch nebo velmi malých ploch, tak to procento může být význačné a může vést k velkému rozdílu, který eh, může potom vést k sankci či pokutě. Nemyslíte si, že by toto mohl být prvek, který by mohl mít negativní dopad, protože ve světle jasného oddělení úmyslného, úmyslného podvodu či e, nedobrovolné chyby či opomenutí. My tady hovoříme o osvědčení a my navrhujeme nástroje s cílem zjednodušení. Takže myslíte si, pane Kretáne, že pokud jde o ty malé zemědělské podniky, že by existovala možnost e, zhodnotit e, podat určité žádosti víceleté, pokud jde o malé plochy, pokud dojde ke změně zprávy eh, toho zemědělského podniku, pokud eh, nedojde k její změně. Učině toto v případě, že to bude stála žádost, v případě, že nedojde k žádným změnám. A tím pádem bychom zabránili tomu, aby ty malé farmy musely předložit každý rok tolik žádostí, což vede k takové administrativní zátěži, což by eh, se dalo využít eh, ten čas mnohem lépe pro tu zemědělskou činnost, to jest tedy práce v terénu. Pokud jde o kontroly, tak vidíte nějaký problém v tom, že by se eh, musela předložit nějaká žádost, eh, tak jak je to v politice rozvoje venkova, pokud jde o environmentální otázku. Je to žádost, eh, která by měla dopad na ten rok, stávající rok i pro ty příští roky, čímž by se odstranila ta administrativní zátěž v případě, že ta struktura zemědělského podniku nebude změněna, ani nebude změněna osoba zemědělce, aby tato žádost byla účinná během dalších let. Děkuji ti, Giovanni. A nyní pan Nicholson. Děkuji vám. Vítejte, prosím. Já sdílím obavy, které vyjadřili někteří předřečníci. Někdo, kdo byl členem tohoto výboru 22 eh, let, ještě jsem skutečně nevěděl, že by tady byl eh, zástupce účetního dvora. Eh, ne, že by to bylo špatně, no konec konců možná to je nový scénář, nová situace, v které jsme. Můžete rozvinout tu myšlenku dalších 15% administrativních nákladů, to tady zaznělo, to je dost důležité. Ale chtěl bych říct si toto. Evropa je velice rozmanitá. Od severu na jih, z východu na západ. A vždycky, když cestuju do Strasburku, dívám se na pole. Ta pole vypadají jinak než u nás v severním Irsku, kdy, kde uplatnil účetní dvůr um, pokutu 120 milionů eur. A kdysi Irsko bylo jedno, pak to bylo eh, a mně se zdá poněkud zvláštní, že jedna část by měla být postižena, další nebyly ani skotové, ne, nebyly postiženi. Ale abych se teď vrátil ke stávající situaci a rozmanitosti Evropy. Můžeme pokračovat v tom, abychom se snažili lidi nutit, že zkrátka všich, všech všem budeme měřit jedním metrem? Nechci zmiňovat slovo zjednodušení, ale flexibilita rozhodně musí být zastoupena v různých zemích. Musíme mít různou úroveň flexibility a musíme umožnit ty rozdíly, které v Evropě existují, abychom optimálně využívali prostředky, které máme. Myslím, že nikdo nechce, nikdo si nepřeje zneužívání eh, financí. To je jasné ale musí umožnit určitou míru flexibility. A neberte si to špatně. Já to nemyslím špatně. Ale to, že jsme v účetním dvoru, ještě neznamená, že máme úplnou představu o tom, čemu čelí ti, kdo se snaží implementovat a provozovat uh, ta pravidla, která vznikají. Já doufám, že to berete upřímně a že to zohledníte. Je to konec konců opravdu poprvé, kdy tady mohu hovořit s členem účetního dvora. A tak jsem si říkal, že s vámi budu hovořit na rovinu a doufám, že to eh, vezmete uh, dobře a že to nebudete považovat z mé strany za nějaký zlý úmysl. No eh, děkuji všem kolegům, kteří se přihlásili a nyní, než dáme slovo našemu hostovi, panu Kretánovi, tak dávám eh, slovo zástupci komisi, pan Pačeko a potom vy, vážený pane Kretáne. Děkuji. Děkuji také panu Kretánovi za jeho eh, prezentaci my samozřejmě musíme brát vážně názory účetního dvora o správném rozpočtovém řízení. A jsem rád, že účetní dvůr uznal úsilí komise, nejsou to jen kritické body, ale také to, že si, že dvůr uznal přednosti zjednodušování prostřednictvím jednocení těch původních modelů přímých pladeb a také zavedením zjednodušeného režimu pro malé zemědělce. Účetní dvůr se také pozitivně dívá na některé opatření ve prospěch mladých, zeměděl, eh, mlad, mladých zemědělců a to chci zdůraznit. Když se podíváme na komplexnost eh, našeho režimu, byly uvedeny různé příklady, třeba ohledně rozvoje venkova, tak k tomu bych řekl, že my jsme vytvořili, a to je také důležité, eh, strategický společný rámec, který se vztahuje na veškeré strukturální fondy. Čili nyní budeme mít rámec, který je ucelenější a je to bod, který je relevantní a který stojí za to zdůraznit. Pokud jde o, to, o tu ekopodmíněnost, řekněme, tak my jsme snížili množství požadavků. Myslím, že to jde směrem ke zjednodušení, ale stále tady přetrvává řada e, e, různých cílů. Není potřeba na jednu stranu splnit cíle a na straně druhé někde úplně ušetřit, e, pokud jde o eko podmíněnost. A nyní, pokud jde o postihy, tak já sdílím názory i pana, i pana Desa. U eh, té ekopodmíněnosti to není otázka způsobilosti. Nejde o to, abychom postihovali celé platby, které jsou dávány, eh, které jsou předávány, ale pouze tam, kde není respektováno určité pravidlo, tak dospět k určité míře postihu. Tak už to dnes je. Velmi důležitá záležitost aktivního zemědělce. Tady si myslím, že a nejsme nějak autističtí v tomto ohledu. My jsme naslouchali kritikám, které se rozvíjely ve vztahu k tomu, co jsme navrhovali. Cílem je, aby zemědělci, aktivní zemědělci mohli dostávat um, ehm, pří, přímé platby. A já si myslím, že takhle, takto to vnímá i e, Evropský parlament i zemědělský výbor. My jsme eh, předložili návrhy, které jsou všem kritizovány, protože zatěžují eh, národní zprávy. Teď se z, zabýváme alternativou, která by dosáhla stejného či, cíle, ale prostřednictvím negativního seznamu. A to na základě myšlenek, které vznikají i v tomto výboru. Negativní výčet takže bychom pouze na ty, kdo jsou v tom negativním výčtu, uplatňovali určité podmínky, pokud mají za to, že se považují jako někdo, kdo je v zemědělství, aby to prokázali. Takže ty náklady by byly minimální. Místo, abychom předběžně kontrolovali všechny, tak to uděláme obráceně. Budeme ověřovat pouze ty, kdo budou na, v tom negativním výčtu, ale přesto se budou domnívat, že mají nárok. Takže tím chceme opět přispět ke zjednodušení ve velmi důležitém bodě. Pokud jde o rozdělení pomoci, tak tady si myslím, že paní McGuinness odpověděla způsobem, který byl naprosto jasný, nemám k tomu příliš co dodat, řekl bych to tež. A pokud jde o platební organizace, tomto bodě se domnívám, že tady máme eh, sdílené eh, řízení s členskými státy. Tato část, eh, u této části práce hodláme vést, provést audit některých vzorků ohledně toho, jak tyto platební organizace pracují. A pokud bude nějaký problém, nějaký rozdíl oproti, nebo eh, rozpor s eh, finančním nařízením, tak o tom můžeme diskutovat. Ale myslím si, že se náš systém osvědčil a že situace se zlepšila. To jsou předběžné komentáře. My tu zprávu samozřejmě ještě přeskoumáme, budeme jí věnovat velkou pozornost a jsme vám k dispozici, pokud jde o jakékoliv otázky. Děkuji vám. Děkuji vám, pane řediteli Pačeko. A pokud se nikdo další nehlásí, tak dáváme slovo našemu hostovi, panu Michelovi Kretanovi. a děkuji vám eh, za to, že jste k nám přišla, že jste nám předložil vaši zprávu. Děkuji. Eh, eh, já nevím, Jestli všechny ty otázky, které byly položeny, mi jsem schopen odpovědět, ale rozhodně se o to pokusí, pokusím. Za prvé, a to přišlo z několika stran, tak musím přece jenom vysvětlit některé věci obecnějšího charakteru. A sice otázka politické výtky, zda my jako účetní dvoj děláme společnou zahraniční zemědělskou politiku. To samozřejmě ne. Nikdy jsme neměli takový záměr. Nikdy jsme nechtěli na místo komise vstoupit do iniciativního práva nebo na místa. Nechtěli jsme vstoupit na vaše místo a do vašich kompetencí, totiž přijímat evropské předpisy. To nebylo naším zájmem. Ale přesto vyjádřit se musíme k věcem, nebo definice politických cílů, možná, možná, že jsem se špatně vyjádřil, ale o tom mě nešlo já jsem se nikdy nevyjádřil, co se týče orientace, kterou má mít společná zemědělská politika. Já jsem pouze řekl, že pokud pokud není cíl, tak se špatně hodnotí výsledky, ale neřekl jsem, jaké ty cíle mají být. A opakuji, co jsem už byl řekl, totiž podívejte se na nařízení týkající se přímých plateb a podívejte se, zda tam najdete cíle. Nejsou tam uvedeny. Cíle tam uvedeny nejsou. Já jsem, neř, já neříkám, jaké cíle by tam měly být, ale já říkám, cíle tam nejsou. A stejně tak je to s rozvojem venkova. Tam byla situace přesně obrácená. Tam, jsou, tam je cílů všude, v naší zprávě, jsme ty cíle také uvedli, je to jeden a půl stránky přibližně. A samozřejmě, že mezi těmi cíly jsou rozpory. Není to jasné, je to konfúzní, je to, je to mnohdy rozpolplné. To znamená v oblasti rozvoje venkova. Ty cíle by měly být zjednodušeny, měly by být, tak říkajíc, cílenější. Jinak jsem řekl vůbec nic. Ale tedy samozřejmě ty výtky v uvozovkách, to je to všechno, co jsme slyšeli, tak když říkáte, že účetní dvůr by se chtěl stavět na místo, kterému nepřísluší, ne, tak to v žádném případě nikoliv. Ale účetní dvůr samozřejmě má právo vyjádřit svůj názor na ony velké návrhy komise, které mají finanční dopady a tento názor také přednes parlamentu. A tato zpráva, to je názor účetního dvora. My máme kontrolní výbor a je tady celá řada předpisů, jako například. A doufám, že jsem odpověděl tedy pro pana Rubikse. Pokud jsem vám dobře rozuměl, tak byste se chtěl dozvědět, zda se domnívám, že platby, ty nižší platby, jsou spravedlivé vůči lotyšským zemědělcům nebo ne. Mým problémem pouze je zjistit, zda tyto platby jsou vypočítávány podle těch předpisů, které existují eh, v předpisech, ale já jsem nikdy v, v žádném okamžiku, a doufám, že jsem to řekl naprosto jasně, tak nemám vůbec ža- a vůbec jsem nedal žádné politické stanovisko, jak by měla vypadat agrární politika. Já pouze říkám, chceme-li společnou zemědělskou politikou a chceme-li mý výsledky měřit, tak musíme definovat cíle a také kat, také kritéria, tedy indikátory, kterými to měřit. To je to všechno, co jsem řekl. A já jsem řekl, že tyto cíle, tyto indikátory pro výsledky v současném pojetí chybějí. A potom další věc obecného charakteru a sice chyba, kterou možná hned teď vysvětlím, přišlo to z několika stran, a sice rozdíl mezi podvodem a pochybením. Ano, buď úmyslný podvod, anebo omy, nebo chyba, která vznikla omylem. Já vás musím bohužel zklamat, ale účetní dvůr nerozlišuje mezi těmito dvěma věcmi. Účetní dvůr nemá právo pronásledovat nebo stíhat, stíhat podvodníky. To není naším úkolem. Jestliže národou v rámci svých přeskumů konstatujeme podvod, tak v takovém případě naší odpovědností je, abychom to, co je předmětem podvodu nebo domnělého podboru, podvodu, abychom toto postoupili dál a sice národním justičním orgánům. To je, naše, to je naše úkol. Jinak my sami podvody nemůžeme stíhat. Účetní dvůr nerozlišuje mezi úmyslným, úmyslnou chybou a nebo chybou, která vznikla omylem nejbrž my se objektivně vztahujeme k tomu, že určitá částka, určitý vývoj, že byl proveden určitý výdaj k tíži evropských peněz, ale bylo to správné. A důvody ty nás nezajímají. Proč tento výdaj byl nesrovnalý v rozpočtu? Tedy prosím, to mě nesmíte vytýkat. To říkám všem, kteří kladli tuto otázku. My, my nerozlišujeme mezi chybou a podvodem. Podvod, pokud ho konstatujeme, pak v takovém případě to sdělíme dál, postupíme to dál eh, národním soudním orgánům nebo orgánům trestným v činným v trestním řízení, ale není naším úkolem to zkoumat. Naším úkolem je pouze zjišť, zjišťovat, zda finanční doklady a částky, které byly vy, vykládány, zda, vynakládány, zda tyto částky skutečně byly vypláceny regulovaným, eh, správným způsobem, anebo nikoliv. Eh, pan Nicholson. Eh, účetní eh, dvůr nikdy neuložil sankci 120 milionů eh, liber eh, vaší zemi. To není naší kompetencí, to není naše role, to my neděláme. Možná, že jste měl na zřeteli nějaké finanční korektury, které provedla komise nebo někdo jiný, ale my jsme to určitě nebyli. My jsme neuložili pokutu 120 milionů to tedy bylo to obecné vězení a v tuto chvíli se pokusím přejít k jednotlivým otázkám a zabývat se jimi. Možná paní Köstinger nejdříve. Budu postupovat tak, jak to přišlo. Je to zdroj komplikací, ta, ty regulatory, ty předpisy, které existují v oblasti zemědělství na úrovni členských států, ano, ale je to normální. Legislativní rámec na evropské úrovni nechává určitý prostor, určitý manévrovací prostor pro členské státy. Totiž, že členské státy tedy mohou přizpůsobit to, ten obe, to obecné regulatorium e, svým místním podmínkám. Tím také mohu odpovědět panu Miklosovi. Je možná stejná, možné stejná pravidla uplatňovat na všechny? My nechceme aplikovat vše, stejná pravidla úplně na všechny. Eh, příklad například cross compliance. Víte, že tady existují dva druhy podmínek. Já ani nevím, jak se to správně říká, jak se to správně francouzsky mluví, statutory management requirements nebo tak nějak. A na druhé straně jsou ty dobré E, zemědělské a ekologické podmínky, nebo ten dobrý stav. A to jsou věci, které si definují členské státy. Členské státy jsou tím, kdo definují tyto věci, a nikoli komise. Tedy členské státy, já to uvádím pouze jako příklad, ale tyto členské státy mohou při defini- u definicí přivést určité, eh, přihlednout k určitým komplikacím nebo k určitým okolnostem. A tím také odpovídám současně na otázku, zda zde existuje určitý manevrovací prostor, tedy určitá autonomie pro členské státy, tak, aby obecné zákonné předpisy adaptovaly na konkrétní podmínky svých států. Ano, existuje tento manevrovací prostor a uvádím to právě na základě toho příkladu, který jsem uvedl. Mohu uvést i jiné. Takže ano, je tu tato komplexnost a komplikace, spočívající v tom, že některé členské státy přidávají legislativní eh, ustanovení k těm komunitárním, čili přidávají ta národní ustanovení k těm ustanovením komunitárním. To se děje, ale to není jediné, o co nám jde. Když říkáme, že legislativa v rámci EZP byla přehnaně komplexní. To není jediné. Jistě je to část. Národní legislativa je jednou složkou té komplikovanosti. Ale třeba v případě rozvoje venkova existuje šest různých vrstev a národní legislativa je až na konci. Nad tím je pět dalších. To jsou komunitární prvky, ty další vrstvy. A i ty mohou doznat zjednodušení. Je pravdou, že otázka zjednodušování je poněkud citlivá. Protože existuje dobré a špatné zjednodušení. Jestliže třeba v případě Eh, té ekopodmíněnosti, té ne, nelze mít ustanovení, pokud nebudou alespoň trošku podrobná. Musí tam být využívání vody, ochrana půdy, ča, objemy nitrátů, které mohou, mohou být eh, ve v krmivu, nebo v, respektive v hnojivu. Nedá se to úplně zjednodušit, protože je to komplikované ze své podstaty. Takže v této oblasti můžeme zjednodušovat tím, že jasně bude řečeno, za jakých okolností zemědělci budou způsobilí. Je i část eko podmíněnosti, která je povinná pro všechny. Část je, to znamená agroenvironmentální opatření, kde se účastní dobrovolně. Ale je to rozsáhlý celek různých opatření, a nedá se to všechno odmávnout nějakým kouzelným proutkem. Jsou tady každopádně některá ustanovení, která jsou komplikovaná. Ale celé se to opírá o, myslím, 18 legislativních aktů, takže by bylo možná dobré je nějak přeorganizovat tak, aby byly rozděleny do různých oblastí aktivity, nebo třeba podle vody, půdy, hnojiv a tak dále, než abychom měli 18 různých textů, abychom to zařadili do jednotného rámce. A to by pak bylo, to by pak odpovídalo té nezbytné komplexnosti. musí být ozeleňování v prvním nebo v druhém pilíři? Mohu vám rovnou říci, že to je politická záležitost. To se mě netýká. Účetní dvůr nemůže e, rozhodovat o tom, jestli ozeleňování politiky musí být v opatřeních prvního pilíře nebo druhého. Teď je to rozděleno mezi obě, oba pilíře, Některá jsou obecná, některá opatření a některá jsou konkrétní a ta jsou v plánech rozvoje venkova nebo v rámci různých um, agroenvironmentálních smluv. A ty jsou součástí druhého pilíře. A já bych tomu jen řekl názor, ale neříkejte, že tady dělám politiku, že se mi zdá nelogické, mít jakýsi, jakýsi eh, spo, společný základ ozeleňování, který platí pro všechny, bez ohledu na region a aktivitu. A na straně druhé, druhý prvek ozeleňování, který je přísnější a který je odměňován a který je předmětem specifických eh, podpor, kdy je to vyjednáváno na základě smluv aby to bylo v druhém pilíři. Čili ta rovnováha mezi závaznou částí, která je pro všechny, a další dobrovolnou, která je odměňovaná, tam se mi zdá, že něco nesedí, ale to je jediné, co k tomu mohu říci. A jestliže je tady určité překrývání kontrol, které jsou uvalovány na, zem, na jednotlivé zemědělce. A to zvláště ve federálním státě, kde třeba spolkové země eh, mají své kontroly, nad tím je federální eh, úroveň a pak je úroveň komise a pak je ještě úroveň účetního dvora. Takže vlastně v jednom roce, když, to, když má smůlu zemědělec, tak může absolvovat sedm inspektorů, sedm kontrol na svém, eh, kteří ho navštíví. A tady dochází k určitému zmnožování kontrol, to je pravda. Nemám žádné zázračné řešení, snad až na snížení těch kontrol kdyby se ty jednotlivé vyšší úrovně mohly pak opírat o ty úrovně nižší. Pokud jsou dobře provedeny kontroly na nižších úrovních, třeba kdybychom byli jistí, že certifikační orgány dělají svou práci dobře, mohli bychom se na ně spolehnout a jenom se ujistit, že správně pracují, tak bychom mohli převzít jejich výsledky něco v tom smyslu se sice děje, ale ještě tak daleko zase nejsme. Bohužel. Paní McGuinness, eh, k vaší otázce, nebo otázkám spíš. Hovořila jste o článku 12, odstavci 12, jestli jsem to dobře pochopil, Otázka toho času eh, pro eh, přizpůsobení těch agentur. My se domníváme, že platební agentury nebo takto. Ten úplný režim, jemuž jsou, budou podrobeny, bude znám teprve, až budou tato nařízení uplatňována a až bude ten nižší režim transpozice připraven. To dá agenturám dost málo času a je skutečně možné, že budou potřebovat ještě víc času než do konce roku 2013, aby byli schopni zvládnout nová pravidla. To se nedá vyloučit. Když už o tom hovořím, tak se chci vyjádřit i k těm 15%. Někdo se mě zeptal, jestli vím, co v tom vlastně je, jestli to je ověřeno účetním dvorem. Ne, nebylo to ověřeno. Tato částka nám byla dána komisí. Ve svém hodnocení dopadu. Čili když se podíváme na finan... když se komise zabývala finančními dopady, tak odhadovala zhruba 15 stávajících nákladů eh, na přímé, přímé platby, na přímou pomoc. Účet toto nekontroloval. To můžeme udělat později. Ale nový režim bude zahrnovat některé doplňkové platby Například, pokud certifikační orgány budou mít se vyjádřit nejenom k důvěryhodnosti výkazu, ale také eh, k řádnosti některých dalších pod tomu s tím souvisejících transakcí, bude potřeba více lidí, více práce a bude to více stát. Můžeme to minimalizovat, ale určitě to bude stát víc. Devítka. Co se říká v odstavci 9? Ne, 90. 90. Devět nula. Prosím. Můžete mi to když tak napsat. Zdá se mi zvláštní, že auditor, že jsem skoro byl auditorem, by řekl, že problém je rozšířený, ale v že odstavci by řekl, že ani členské státy, které byly navštíveny, ani komise nemají přesné informace. Ale vy říkáte, že je to rozšířené. Jak to můžete říct? Myslím, že myslím, že tuto diskuzi už jsme vedli. My to můžeme říct, protože každý rok navštívíme mno, mnoho členských států. Navštívíme velké množství zemědělských usedlostí, hospodářství a to není něco, co, snad, co narazíme jednou za čas. V prakticky každém členském státě na mnoha eh, hospodářství, která jsme navštívili, jsme zaznamenali příklady, mnoho příkladů. A dokonce jsme vydali i konkrétní zprávu s dlouhým výčtem těchto příkladů. Nevím, jestli to mám tady zopakovat. Letiště z železniční společnosti, golfové kluby, přírodní rezervace, rekreační eh, hřišť, nebo plochy a tak dále. A to bylo všude možně. Takže říkáme, že je to rozšířené. Ale jak to kvantifikovat? Na to nemáme zdroje. Takže můžu skončit? Děkuji vám mnohokrát, pane Kretáne. Takže pokud se nikdo další nechce vyjádřit, tak můžeme ukončit. Eh, tuto část, takže uvidíme se příště 8. května a já bych požádal koordinátory a zpravodaje, aby zůstali ještě o několik minut déle, protože po tomto eh, zasedání se svolá schůze koordinátorů. Takže děkuji zástupci Evropského účetního dvora a uvidíme se 8. května.